Good afternoon, everybody. I... Dobrý den, dámy a pánové. Poprosím naše hosty, aby se usadili, tak abychom mohli začít s naším dnešním slyšením. Dovolte, abych vás přivítala na veřejném slyšení o provádění listiny základních práv které uspořádal Výbor pro eh, občanské svobody, spravedlnost a vnitro. Jak patrně víte, ve svém usnesení z roku 2010 o situaci v oblasti základních práv EU Evropský parlament apeloval na všechny evropské instituce a členské státy, aby navázaly na nový rámec, který zakládá Lisabonská smlouva a eh, vypracovali eh, komplexní interní politiku lidských práv pro Evropskou unii, která by zaručila efektivní mechanismy odpovědnosti pro řešení porušování lidských práv. Já sama mám to potěšení dnes předsedat této schůzi, mimo jiné proto, že jsem byla zpravodajkou pro zmíněné usnesení a domnívám se, že je důležité se i nadále věnovat tomu, jak je vývoj v jednotlivých eh, letech. Na tomto slyšení o plnění eh, Charty základních práv eh, je cílem vyhodnotit snahy EU pro dodržování a prosazování lidských práv, podporu lidských práv nyní dva roky po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Těším se na plodnou diskusi a jsem ráda, že dnes mohu přivítat aktéry na v evropské areně, na mezinárodní scéně, zástupce nevládních organizací, eh, zejména na poli lidských práv. Program je nabitý. Eh, pozvali jsme velmi zajímavé řečníky. Čeká nás tedy mnoho zajímavých informací. Poprosím vás všechny, abyste dodržovali časový limit Eh, tak abychom dokázali zvládnout celý program do 18.30. První blok dnešního slyšení se zaměří na ochranu a eh, prosazování základních práv v Unii a v Radě Evropy. Druhý blok se bude týkat eh, justiciability základních práv a poslední blok nese název Občanská agenda pro základní práva. Po každém bloku bude, po každých vystoupeních bude následovat diskuse a účastníci, kteří si přejí vzít slovo, eh, by měli informovat sekretariát, požádat sekretariát eh, prostřednictvím zvláštní žádanky, kdy vás prosím, abyste uvedli jméno a svoji organizaci, abyste ji předali sekretariátu, tak abychom vám mohli poté v příslušné diskusi udělit slova. Nejprve bych ráda také přivítala představila paní Moniku Flašikovou Beňovou, která je zpravodajkou pro eh, nadcházející zprávu Evropského parlamentu o situaci v oblasti základních práv v Evropě, v Evropské unii. Kolegyně Flašiková Beňová přednese úvodní prezentaci. Prosím, máte slovo. Vážená paní Gálová, děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát všem účastníkům. Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, Evropská unie stále větší měrou přikládá eh, význam eh, oblasti základních práv. Já nejsem pro eh, nějaké zveličování a pro plané fráze, ale velmi se mi líbí myšlenka Evropské unie jakožto unie základních práv. Proto je mi velkou ctí být spravodajkou pro výroční zprávu Evropského parlamentu k situaci v oblasti základních práv v EU. Zároveň je mi potěšením oslovit eh, dnešní ctěné publikum na tomto slyšení. Jak mnoho z vás ví, toto slyšení je jedním z důvodů, proč má zpráva byla odložena na rok 2012. Protože výstupy z tohoto slyšení, stejně jako eh, podněty z dalších eh, říjnových akcí, mi poslouží v rámci vypracovávání zprávy. Eh, dokument, který jsem původně vypracovala, se ukázal eh, být nedostatečný. Eh, také později ještě uvidíme zprávu Agentury pro základní, základní svobody a výroční zprávu komise, také zde byla komparativní studie ohledně situace v oblasti základních práv v členských státech a ohledně dopadu listiny základních práv. Předchozí zpráva se zaměřila na eh, procedurální a institucionální aspekty, ovšem kontext se změnil a nyní bychom měli klást důraz na, na, věcný, na věcné aspekty a výroční zpráva by měla obsahovat nové prvky, tak abychom mohli posunout dále diskusi o základních právech. Zpráva by neměla být pouhým zopakováním toho, co již bylo napsáno v předchozích letech. Proto je klíčové schromáždit eh, instituce o, eh, při, o, o relevantní judikatuře a prosaditelnosti základních práv v členských státech. Je samozřejmé, že toto si žádá další aktivní spolupráci se zainteresovanými subjekty a s občanskou společností. Pokud totiž neobdržíme včas potřebné konkrétní informace, hrozí, že Zpráva bude dokumentem, v němž parlament pouze zaznamenává aktuální situaci v oblasti základních práv a poukazuje na další potřebné kroky. Já se domnívám, že naše ambice je vyšší. Samotným cílem takové výroční zprávy je zobrazit, zobrazit postup od závazku k cílům a poskytnout také odpovědi zainteresovaným subjektům. To by umožnilo obnovit funkci retrospektivního eh, monitorovacího mechanismu, spíše než eh, jakéhosi katalogu dobrých záměrů. Eh, proto jsem ráda, že na tomto slyšení mohu přivítat nejenom zástupce evropských institucí, ale také zástupce nevládních organizací, například sociální platformy či Amnesty International Europe, abych zmínila je některé z vás. Eh, máme organizace eh, aktivní, nevládní organizace aktivní v oblasti lidských práv eh, nás upozorňovaly na to, že je třeba vyvět značné je třeba vyvět snahu, abychom dodržovali lidská práva všude v Unii. Také můžeme vít z prohlášení evropských institucí Rady Evropy. Také byla navržena otevřená diskuse ohledně evropských kroků v oblasti lidských práv, tak abychom zareagovali na otázky, jako, jako je, co se musí změnit a jaký by měl být další postup. Toto slyšení a zpráva, které mi chtějí vypracovávat, představují příležitost pro takovouto diskusi, již by se nevládní organizace měly aktivně účastnit. Ráda bych také ocenila skutečnost, že prominentní roli sehrávají eh, v této diskusi eh, národní eh, nevládní organizace, které jsou nejlépe informovány o situaci v členských státech. Navzory tomu doposud nikdy nebyly zastoupeny na slyšeních našeho výboru. Je mi ctě přivítat zde dnes tedy zástupce těchto organizací. A nyní jaká témata jsou plánována pro dnešní diskusy, pro jednotlivé diskusní bloky. Podívejme se nejdříve domů, to znamená do parlamentu a jeho výboru, konkrétně tohoto výboru. Měli bychom eh, se nastavit eh, postup podobný jako interpelací s komisí a s radem s radou, pardon, kde voláme eh, partnerské instituce k odpovědnosti. Eh, také provádíme systematické hodnocení prostřednictvím agentury pro základní práva a kromě toho hodnotíme kompatibilitu do všech legislativních návrhů s legislativou členských států eh, a vyhodnocujeme opatření v oblasti lidských práv dopad legislativy na tuto oblast. Kromě toho bychom mohli uspořádat každoroční konferenci s nevládními organizacemi činnými v oblasti lidských práv a s mezinárodními subjekty, organizacemi. Kromě toho by Evropská komise mohla aktivně zahajovat infrakční řízení, řízení pro, pro porušení předpisů v případě, že jde o porušení předpisů v oblasti lidských práv. Komise by také měla eh, více systematicky konzultovat eh, s agenturou pro základní práva eh, ohledně dopadu všech jejich legislativních návrhů na lidská práva. Rada by měla zvážit aktivnější zapojení se do dialogu s parlamentem. Dále, co bychom mohli eh, projednat eh, i potenciál agentury pro základní práva, jakožto eh, networkingové agentury, která by mohla podporovat činnost národních organizací pro oblast lidských práv. Dále je zde otázka indikátoru pro měření situace v oblasti lidských práv v Unii. A dále se můžeme v diskusi zaměřit na roli občanské společnosti. Je třeba projednat to, že se Evropa nedostatečně angažuje s nevládními organizacemi a občanskou společností v předlegislativním a, a, v předlegislativní a legislativní fázi a také u včasného hodnocení dopadu eh, evropské legislativy. A myslím, že během tohoto slyšení bude možné projednat je eh, celou řadu dalších otázek. Když se dívám na program a na jména řečníků, nemám pochyb o tom, že tato akce bude klíčová pro úspěch naší letošní zprávy chci popřát všem mnoho štěstí, plodnou diskusi a doufám, že se trváme v kontaktu i po skončení této akce. Děkuji. Děkuji vám, paní Beňová. A nyní eh, eh, pan Nimitz eh, za Evropskou komisi, ředitel pro základní práva a občanství. Máte slovo, pane. Děkuji vám, paní předsedající. Dovolte, abych paní zpravodajku Beňovou ujistil o tom, že se velice těšíme na úzkou spolupráci s ní. Patří se říci, že vdechnutí života do této charty a e, přínosy pro naše občany e, leží na srdci komisi stejně, jako leží na srdci parlamentu. Dnes e, když eh, se jenom ohlédneme za pokrokem, jehož jsme dosáhli od okamžiku závaznosti této charty, tak především jsme si udělali eh, pořádek na vlastním dvorku. Přijali jsme strategii pro implementaci této charty a zároveň jsme začali nebo připravili jsme pravidla pro chování a jednání našich vlastních zaměstnanců. Za druhé, v únoru 2011 jsme se zavázali eh, k dodržování těchto práv eh, tak, jak jsou stanoveny v chartě. A nyní já vám můžu dát praktický příklad, eh, co už vlastně docílila charta eh, v oblasti legislativních návrhů. A nezapomeňme tedy, eh, jaká byla její historie vzniku, to znamená, jak se jak se to projednávalo v národních parlamentech, v parlamentu evropském, v konventu a tak dále, že je to obrovský úspěch pro evropskou civilizaci. Takže jak, to, jak se to vlastně promítá do návrhu komise? A já bych chtěl upozornit, že ty rozdíly mezi eh, návrhy v roce 2008, eh, kdy jsme umožnili eh, tělesné skenery na letištích a když jsme se k tomu tím zabývali znovu v roce 2011, my jsme nyní stanovili, že rentgenové skenery jsou zakázané a dále každý občan má právo odmítnout eh, skenování tímto skenerem. A musíme říct, že před Lisabonskou smlouvou by něco takového nebylo možné. Je to velký úspěch tohoto parlamentu a zejména tohoto výboru, že totiž máme zde příklad toho, jaké praktické efekty v oblasti legislativy tato charta má. Když tedy hovoříme o tom, jaké eh, výsledky to má pro občany, eh, musíme se zmínit o tom, eh, jak to ovlivňuje soudy. Proč? Protože individuální práva, tak to vlastně v praxi neuplatňuje komise nebo parlament. To je třeba, to je také na soudech. Postupy o respektive řízení v případě porušení těchto práv, eh, tak jak to provádí komise, tak to samozřejmě nedává eh, žádný právo nebo žádný rozsudek k tomu, kdo se cítí postižen. Tedy proto je tak důležité, aby se charta zakotvila v praxi národních soudů, poněvadž tam se uplatňuje tato spravedlnost. Je to tedy v rukou národních soudců, národních právníků, a jde o jurisdikci, eh, jde o interpretaci a praktické uplatňování práva. A my už eh, vidíme eh, počátky tohoto uplatňování charty. A z toho nám pro nás vyplývá naděje, že v příštích letech budeme ještě úspěšnější. V roce 2009 pouze dva příklady předběžných opatření Národních soudů a Evropského soudu se odvolávalo na chartu. V roce 2010 už to bylo 17 případů u Národních soudů, které potom případy předávali eh, Evropskému soudnímu dvoru. A v první deseti měsících roku 2011 je těchto případů už 27, 27 žádostí o vydání předběžného opatření s odvoláním na chartu. Já bych tedy řekl, že pokud se týká penetrace, eh, tak eh, v institu, tedy penetrace do praxe institucí, která realizují v praxi eh, tato práva, tak to je velice dobrý výsledek. A pokud se týče soudního dvora, my už máme několik eh, výsledků, například Shaker Eiffel nebo Test Asher. To jsou už rozsudky, které se také odvolávají na chartu. Současně s tím evropské instituce by neměly vytvářet eh, u občanů falešná očekávání. My nemůžeme tvrdit, že Evropa bude řešit problémy i v oblastech, kde nemá žádné kompetence. A neměli bychom tedy vyzývat občany, aby se obraceli tímto pádem na nesprávné instituce. Podstatné je udržovat, udržovat eh, právní stát a udržovat základní práva. Komise v, ro, v březnu 2011 o první zprávě o praktické aplikaci chartě toto už konstatovala a eh, je to vlastně součást našeho, naší odpovědnosti nezbusovat falešná očekávání. Nedávno proběhl seminář s kolegy z petičního výboru, který se soustředoval na individuální práva, tedy z našeho hlediska, z hlediska našeho programu. A my do portálu i justice Eh, budeme doplňovat informace pro občany, kam se obrátit v té které členské zemi tak, aby došlo k realizaci jejich individuálních základních práv. Hovoříme zde tedy o institucích, nevládních organizacích, vládních organizacích, eh, tedy jiných, než jsou soudy. Já bych nicméně eh, uvítal debatu s vámi všemi, jaký je skutečný potenciál na jedné straně soudu, na druhé straně ombudsmanů a e, různých orgánů přijímající stížnosti, e, jak se tedy u těchto institucí realizují základní práva ve prospěch občanů. Musíme se vlastně podívat na e, celé panoptikum institucí a instrumentů, které mohou pomáhat občanům. A na závěr bych řekl, že letos bychom si také přáli, eh, respektive příštím roce za letošní rok bychom si přáli také zveřejnit eh, příslušnou zprávu a spoleháme se na eh, pomoc parlamentu. Děkuji. Děkuji, pane Nemeci. Naším dalším řečníkem je pan Tomas Hamarber, komisař pro lidská práva Rady Evropy. Je nám ctí vás opět přivítat zde ve výboru Libe Doufám, že budeme i nadále pokračovat v úzké spolupráci. Máte slovo, pane. Děkuji mnohokrát. Rád bych začal určitým vyznáním. Když eh, se poprvé objevila myšlenka Evropské eh, listiny základních práv, byl jsem k tomu velmi skeptický, dokonce jsem argumentoval proti, protože jsem měl dojem, že již máme dostatečný základ eh, v Evropské umluvě, a pokud by se měl na něčem dále pracovat, měl jsem pocit, že by bylo mnohem efektivnější eh, rozvíjet dále rámec eh, Evropské umluvy, mm, například i doplnit obční protokol, eh, namísto toho, abychom vytvářeli riziko dvou odlišných souborů norem, které se budou vztahovat na totožné země z části. Protože samozřejmě všechny členské státy EU jsou zároveň členy Rady Evropy a všechny státy přistoupili k Evropské umluvě o eh, lidských právek a všechny eh, jsou vázány judikatoru Evropského soudu pro lidská práva. Já jsem se obávala, že by došlo k určitému zmatení, že by eh, lidem nebylo zcela jasné, kdo zodpovídá za co v oblasti lidských práv a tak dále. Myslím, že jsem se částečně mýlil ve, ve svém oponování listině, nicméně některé z těch argumentů, které jsem tehdy vznášel, jsou, myslím, relevantní dodnes. Myslím, že zde stále existuje e, problém e, ve smyslu nedostatku koordinace mezi oběma strukturami. Já sám mám e, osobní zkušenosti, které do jisté míry byly zklamáním. Například, když jsme projednávali zákon o médiích, respektive změny v mediálním zákoně Maďarska, myslím, že nejrazantnější připomínky mohly přijít z Rady Evropy, pokud je o ohrožení svobody slova, svobody projevu. Eh, zatímco komise vstoupila do dialogu a do jisté míry si monopolizovala eh, dialog eh, alespoň z hlediska z pohledu Budapešti a vznesla pouze a bylo, bylo přijato pouze málo poznacích návrhů, dosti nepodstatných budapešským parlamentem a pak vznikla atmosféra v Evropě, že ten problém je již vyřešen, ale my jsme přitom vznesli zásadní námitky i ohledně jiných aspektů Eh, změny tohoto zákona. Já myslím, že právě v tomto případě se prokázal nedostatek spolupráce mezi oběma hlavními evropskými institucemi v oblasti lidských práv. Dnes dopoledne se v této budově vedla diskuse o problematice eh, vyšetřovací vazby a paní komisařka Redingová eh, by, tedy byl zde apel, aby, aby vypracovala zelenou knihu s tím, že je třeba eh, omezovat eh, rizika spojená s vyšetřovací vazbou a tady přetrvávají problémy nejenom eh, v zemích EU, spíše ještě více v jiných členských státech Rady Evropy mimo EU. A myslím, že když začíná takováto diskuse, je důležité si uvědomit, že tento problém není v Evropě nový. Že již existuje jednoznačné ustanovení ohledně vyšetřovací vazby obsažené v článku 5 Evropské umluvy, který stanoví, že pokud eh, se rozhodne o uvolení eh, vyšetřovací vazby, eh, má toto rozhodnutí být pravidelně přeskoumáváno. A také, že takováto vazba může být uplatňována pouze za výjimečných okolností. A samozřejmě k tomu existuje i judikatura Evropského soudu pro lidská práva, která je relevantní pro všechny členské státy Rady Evropy, včetně členských států EU. Kromě toho je zde velmi zajímavé doporučení výboru ministrů, kde jsou opět zastoupeny tady všechny členské státy EU plus ostatní členské státy Rady Evropy. A tady je uveden seznam kritérií, pokud analytiku, analýzu eh, problémů spojených s vyšetřovací vazbou. Eh, dále je zda doporučení eh, Evropského výboru pro prevenci mučení, což bylo také, eh, což také relevantní dokument na to diskuse. Já myslím si, že zbývá ještě vykonat určitou práce, tak abychom eh, zaručili, že když rozvíjíme evropský přístup k oblasti lidských práv, že zkušenosti z institucí jiných než institucí EU, to znamená Rady Evropy a také do jisté míry OBSE, abychom tady navzájem čerpali ze svých zkušeností. Musíme skoncovat s tou představou nějaké konkurence mezi těmito různými strukturami žádná taková konkurence neexistuje, měli bychom se navzájem od sebe učit, být v sobě velkorysí, štědří a pokud vznikne dojem, že EU e, chybí právní základ ve smlouvě, zatímco Rada Evropy takový právní základ poskytuje, proč tedy nevyužít e, strukturu Rady Evropy. Takže já si myslím, že e, že je stále třeba čerpat ponaučení z argumentů proti listině základních práv, které se objevily, když se původně koncipovala. A uh, pokud je o Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, tak uh, samozřejmě ta listina je uh, o 50 let mladší než než Evropská úmluva, to znamená, že je o něco aktuálnější listina a soud ve Štrasburku z toho také těží, takže v tomto smyslu jde o cený přínos. A myslím, že mým úkolem je být poslem špatných zpráv a být tím, kdo e, kriticky poukáže na některé věci. Já myslím, že e, došlo e, v oblasti vnitrostátní ochrany lidských práv k obrovskému pokroku. Existují ochránci veřejných práv, existují orgány, které mají zaručovat rovnost a diskriminaci v jednotlivých zemích a odvádí opravdu vynikající práce, dokonce také spolupracují v rámci celoevropské sítě, což je nesmírně cený nástroj. Kromě toho jsme v evropských zemích zavedli strukturovaný dialog mezi vládními orgány i místními orgány a združeními občanské společnosti, což je opět nesmírně významné v oblasti lidských práv. Ale pokud jde nyní o tu část sklenice, která je prázdná, tedy to, co ještě zbývá vykonat, Eh, musím říct, že stále přetrvávají některé velmi závažné problémy. Eh, zacházení s Romy například eh, v Evropě v dnešní době je podle mého skandální. Já jsem, já jsem procestoval všechny ty příslušné země, hovořil jsem s místními Romy, snažil jsem se zjistit jejich vnímání situace a musím říct, že prakticky ve všech zemích EU přetrvává diskriminace, pokud jde o Romy a kočující obyvatele. Eh, jejich eh, průměrná délka života je v, eh, v průměru o 10 let kratší než u běžné populace. Míra předčasného opuštění školní docházky je vysoká. V některých zemích pouze polovina romských dětí chodí do školy, tedy povinných dětí. Také přetrávají problémy v oblasti diskriminace v přístupu na trh práce. Jsou oblasti v členských státech kde prakticky žádný Rom nemůže získat práci, což je samozřejmě zásadní problém. Situace v oblasti bydlení je také zlá. Eh, některé romské komunity eh, žijí, žijí eh, v obydlích a čtvrtích, které se podobají těm v nejchudších částech třetího světa a politická účast Romů prakticky neexistuje většině zemí. Takže skutečně je třeba ještě mnoho vykonat. Samozřejmě snaha je, já jsem o tom také jednal s paní komisařkou, ale zdá se, že se nám nedaří skutečně efektivně působit. Už proběhlo tolik konferencí, vzniklo tolik plánů, tolik se jednalo o situaci Romů a přesto přímo v terénu se změnilo velmi málo. To si musíme přepustit. Dále si myslím, že se nám eh, opravdu eh, nedaří, pokud jde o eh, postupy v oblasti přistěhovalectví a žádání o amazil, které by, které by plnily přísné normy v oblasti ochrany lidských práv. Tady v těchto věcech se stále vede diskuse a myslím, že je velmi smutné, že ten eh, proces eh, směrem ke společné evropské azylové politice je tak pomalý. Já doufám, že eh, nyní už bude možné dosáhnout cíle přijetí této politiky všemi členskými státy do konce příštího roku, ale upřímně řečeno situace není příliš slibná, když se tak Eh, když tak eh, slýchám jednotlivé zástupce vlád členských států v této věci. Což také znamená, že celá řada věcí, kteří, eh, lidí, pardon, kteří by chtěli přejet do Evropy a mají dobré důvody žádat o azyl, tak prostě nemají možnost ani své argumenty prezentovat, protože nejsou vpuštěni dovnitř. Například došlo k situaci, kdy, nebo je taková situace, že cirka 2000 uprchlíků či migrantů z Afriky se utopilo eh, ve středozemním moři eh, v uplynulém roce. 2000 lidí. A kam se poděla atmosféra solidarity s těmito lidmi a jejich rodinami, které stále v mnoha případech eh, nevědí, co se stalo s jejich rodinnými příslušníky, kteří se pokusili odjet do Evropy vydělat peníze a posílat, posílat je příbuzným doma. Takže já myslím, že je třeba eh, podpořit eh, komisařku Malmstromovou, která se pokouší vnést do té diskuse novou atmosféru eh, také v zemích severu Evropy. A je třeba tedy vznášet argumenty pro humánější přístup Evropy vůči migrantům. A tím se dostávám ke třetí oblasti, kde si myslím, jsme výrazně selhali. A mám na mysli šíření xenofobie, rasismu, islamofobie a dokonce i antisemitismu dnes v Evropě kdy extremistická skupiny jsou velmi aktivní, pokud je o vytváření atmosféry netolerance a dokonce nenávisti v některých případech. Bohužel to, co vidíme na internetu či na některých webových stránkách, opravdu nepomáhá. Také jsem zklamán, pokud je o e, některé vztahy mezi médii, kdy se šíří, e, kdy média napomáhají šíření předsudků vůči zranitelným skupinám obyvatel. Také mám dojem, že jsme si nezametli před vlastním Prahem, pokud je o e, pokud je o dění po teroristických útocích ve New Yorku a Washingtonu v roce 2011, evropská účast tzv. válce proti teroru, proti terorismu. Nyní se nám naštěstí již podařilo nastavit konstruktivní e, dialog s polským, e, s polským státním zástupcem, který prošetřuje ta ta podezření, kdy v Polsku mělo dojít, mělo dojít k závažnému mučení. Stále ještě nemáme takovýto strukturovaný dialog s rumunskými úřady, nicméně máme k dispozici jasná fakta, která svědčí, že k už docházelo i v této zemi, že tam byly určité černé věznice, černá zařízení používané pro stejné účely. Je mnoho případů eh, takzvaných eh, vydání eh, nezákonných vydání, eh, kde nebyly dostatečně objasněni. Například má země, tam šlo o případ dvou egyptianů, kteří byli ve Švéd, na švédském letišti předáni agentům CIA a převezeni do Káhery a tam mučeni. Je třeba stále ještě vyšetřit a vyjasnit, k čemu skutečně došlo, eh, což je žádost, která k nám přišla také z některých orgánů OSN. Skutečně bychom měli být sebekritičtí, nemáme rozhodně důvod usněna na v této věci Eh, když jsem si četl název eh, tohoto panelu, tak eh, bychom mohli hovořit také o Radě Evropy, to znamená situaci v Evropě mimo EU. Já jakožto komisář Rady Evropy já jsem byl zaražen spožděním nebo tím časem, dlouhým časem, který trvá přechod z komunistického režimu na demokratické uspořádání v oblasti justice. Musím říct, že v několika zemích Evropy dnes je justice ve špatném stavu Eh, je velmi rozšířená korupce, eh, velká míra zasahování politické sféry a také velká, velká nekompetentnost eh, v soudních postupech, což znamená, že celková atmosféra v těchto zemích, pokud je o jaksi pocit spravedlnosti ve společnosti, je nedobrá, což má potom některé další dopady. Takže já mám takový pocit, že ještě zdaleka není hotovo, pokud jde o Evropskou umluvu i listinu základních práv a upřímně řečeno eh, jsem velmi znepokojen něčím, co vnímám téměř jako krizi hodnot v dnešní Evropě. Eh, pokud se podívám na netoleranci vůči zranitelným skupinám obyvatel, vůči těm, kdo se liší, vůči těm, kdo přicházejí zvenčí, to není Evropa. A já eh, mám dojem, že někteří politici a také někteří ze státních představitelů na důležitých pozicích nevystupují dostatečně jednoznačně proti těmto tendencím. A proto vlastně implicitně, jistě ne zamýšleně, ale implicitně vlastně legitimizují negativní propagandu extremistů a k tomu by v dnešní Evropě nemělo docházet. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Děkuji vám za váš příspěvek, byl velmi zajímavý. A nyní pan Cezar Herma, eh, který reprezentuje polské předsednictví rady. Pan Herma je ředitel úseku evropské legislativy na ministerstvu zahraničí. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající, za pozvání jako reprezentanta eh, rady a že se můžu účastnit na takto distingovaném fóru. Po velmi zajímavém vstupu pana komisaře Hammerberga já se spíše soustředím na obecnější aspekty významu charty eh, základních práv pro členy Evropské unie. Eh, tím, že se rada stala závaznou eh, jako součást Lisabonské smlouvy, nespůsobil žádnou revoluci. Víme, že tato charta se týká zejména institucí a orgánů Evropské unie, zatímco v členských zemích je eh, její role poněkud omezená, pokud se týče stvrzování již dříve existujících svobod, práv a podobně neboť ve všech eh, těchto státech už eh, existují zákony vyplývající z mezinárodních smluv. Jeden z důvodů, eh, proč se o chartě na národní úrovni nediskutuje tolik jako na evropských institucích, je dáno tím, že legislativa členských zemí je obecně, zdůrazňuji obecně, v souladu s touto chartou a je to přibližně stejné míře, jako se shodují se Evropskou konvencí o e, lidských právech a dalšími fundamentálními akty o ochraně lidských práv. E, ovšem její porušování většinou Eh, budí značnou veřejnou pozornost a eh, je to ovšem eh, to velmi řídký, spíše výjimečný. Nicméně stává se to. A v této souvislosti je třeba zdůraznit, že ústavní soudy členských zemích a soudní dvůr EU mají tedy jakýsi eh, obecný instrument, jakousi šablonu můžeme říci, a to je právě evropská legislativa. Eh, charta se může tedy uplatňovat u nejvyšších soudů národních a u soudního dvora evropského a takto se to může tedy promítnout potom do Eh, praxe národních orgánů. Dá se říci, že Evropský soudní dvůr měl dostatek příležitostí k tomu, aby odpověděl na několik zásadních otázek, které vznikají při aplikaci charty v členských zemích. Například eh, šlo o dodržování, dodržování eh, záchrannických práv a tady možná ještě není úplná jistota, jak postupovat, ačkoliv již několik stížností bylo vzneseno. Nejistota občas vede k neuplatňování ustanovení charty, což má potom přímý vliv eh, na eh, to, že převládá eh, národní legislativa a sekundární legislativa EU. Přesto ovšem platí eh, základní eh, principy ustavené judikaturou soudního dvora. Jak eh, již řekl ředitel Paul Namec, počty žádostí o předběžné ošetření odvolávající na chartu rostou velice rychle. Možná, že za pár let budeme mít dostatek materiálu Eh, z dílny soudního dvora, jak postupovat. Musím říct, že my detailně analyzujeme veškerá rozhodnutí tohoto soudního dvora, pokud se týkají charty základních práv. Značná nejistota také panuje na straně jednotlivců, na co vše se charta vztahuje. Zde musím říci, že je třeba se odvolat na první zprávu komise o výsledcích uplatňování charty. Většina žádostí, kterou jsme dostali my eh, na polské ministerstvu, se většinou netýká implementace evropské eh, legislativy. Já eh, nevím, jak je tomu v jiných členských zemích, ale pravděpodobně mm, je značně nejasno mezi občany, jak zde postupovat a co zde platí. Z tohoto důvodu máme eh, potřebu, aby se více komunikalo a aby se takto eliminovali pochyby. Další bod ze zprávy komise je takzvaný očkrtávací seznam základních práv. Jak vidíme, Evropský parlament a Rada eh, se rozhodli, že nebudou zaostávat. Parlament ve své rezoluci eh, z konce eh, roku 2010 a Rada ve svých závěrech z ledna letošního roku rozhodli, že je třeba v celém legislativním procesu chartu respektovat, včetně také v interních rozhodovacích procesech bylo eh, zdůrazněno, že se to také týká legislativních návrhů v členských zemích. Všechny přípravné orgány rady jsou nyní pozbuzovány k tomu, aby eh, spolupracovali s příslušnými pracovními skupinami a to případ od případu tam, kde mohou vzniknout pochybnosti o dodržení charty fundamentálních práv. Komise zpráva, eh, tedy zpráva komise se týká také návrhu komise, pokud se týče přístupu k právu a k justici podle článku 47 charty. Já bych chtěl eh, říci, že polské předsednictví věnuje velkou pozornost a přikládá velkou váhu eh, těmto záležitostem. A tak to bylo v komisi prezentováno v květnu. Eh, další oblastí, která dosud nebyla dostatečně prodiskutována a zpracována, je aplikace charty v externích vztazích Unie. Není pochyb, že i v této oblasti je charta pro Evropskou unii závazná. Otázka, zda charta posílí eh, svoji eh, roli, tedy posílí roli Evropské unie při zastávání se lidských práv ve světě. A tímto bych chtěl uzavřít eh, svůj vstup a děkuji vám všem za pozornost. Děkuji, eh, pane Hermo, za to, že jste nás seznámil se stanoviskem polského předsednictví k politice eh, pro oblast základních práv Evropské unie. Rada vyjádřila svoji vůli zapojit se do dialogu s Evropským, do úzkého dialogu s Evropským parlamentem o oblasti základních práv. A a nyní, jakožto předsedkyně tohoto slyšení, bych, eh, bych na vás ráda apelovala, abyste předal radě jak se náš eh, vzkaz a zasazovali jste se o uvedení tohoto příslibu do praxe. Eh, nyní, jste, nyní si zde vyslechneme člena respektive členku parlamentního schromáždění Rady Evropy, protože zde máme zastoupenou Radu Evropy, ne pouze Evropský parlament. Paní Kerstin Lindgrenová je, je zpravodajkou eh, v parlamentním schromáždění Rady Evropy. Já vás vítám a dávám vám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji za to, že jste mne eh, přivítala. Děkuji za uspořádání tohoto slyšení. Jak jste řekla, jsem zpravodajkou, jsem zde jakožto zpravodajka pro dopady Lisabonské smlouvy na Radu Evropy. Nejprve bych se ráda dotkla hodnot. I když nyní zažíváme krizi hodnot, vidíme, že Lisabonská smlouva i Rada Evropy e, se opírají o totožné hodnoty. Dodržování lidských práv, demokracie a právní stát. Zvýšená role EU v tradičních oblastech činnosti a působení Rady Evropy, například váš výbor, e, spravedlnost, e, svoboda a vnitro, to vše má dopady na vztahy mezi EU a členskými státy, například v rámci vyjednávání nových umluv Rady Evropy pro tyto oblasti. Rada Evropy, e, alespoň z mého pohledu, a na to i má zpráva, je benchmarkem, je referencí v oblasti lidských práv, demokracie a právního státu v Evropě. A doufáme, že i do budoucna eh, se posílí tento rámec a eh, bude, eh, tyto věci budou efektivně, skutečně v reálu uznávány vaším výborem a všemi evropskými institucemi. V parlamentním schromáždění Rady Evropy jsme uvítali usnesení Evropského parlamentu z května 2010 Eh, kde jste volali pro, po přistoupení Evropské unie jakožto celku k umluvě o lidských právech, eh, což by byl nutný první krok, který musí EU dokončit a poté přistoupit k dalším nástrojům Rady Evropy, dalším umluvám. Také vítáme eh, konstruktivní atmosféru, v níž se zástupcům našich oběma s podařilo dosáhnout dohody ohledně účasti Evropského parlamentu v orgánech souvisejících eh, s volbou, eh, s výběrem soudců do Evropského soudu pro lidská práva. Také vítáme skutečnost, že zástupci eh, občanské společnosti byli konzultováni a skutečně doufáme, že můžeme zajistit, aby byli konzultováni i v budoucích vyjednáváních Eh, pokud je o eh, interní pravidla Evropské unie. To vnímáme jako důležitou věc. Eh, dále může nám to pomoci ve zvyšování povědomí veřejnosti a aktivní podpoře přistoupení EU k Evropské umluvě o lidských právech. Od přijetí Lisabonské smlouvy se posiluje partnerství mezi EU a Radou Evropy s tím, že cílem je zaručit konsistentnost mezi celoevropským projektem, který eh, prosazuje Rada Evropy a integračním procesem, který vychází eh, z EU, který se týká Evropské unie. Eh, s tím, že nakonec by to mělo vyústit ve společný prostor ochrany lidských práv na celém kontinentu v zájmu všech občanů Evropy, tím, že by tady Evropská unie přistoupila k Evropské umluvě o lidských právech, to byl jeden krok, ale zároveň eh, by měla přistoupit k dalším klíčovým umluvám Rady Evropy a také k jejím monitorovacím mechanismům. Mohla bych říci, že mám určitý sen. A totiž eh, parlamentní schromáždění souhlasilo také s tím, že e, nyní usilujeme e, a směřujeme ke společnému celoevropskému prostoru minimálních zásad v oblasti lidských práv. A upozornili jsme na dvě, e, dvě věci, které by mohly přispět k naplnění tohoto snu. Za prvé přistoupení EU k Evropské umluvě o lidských právech, za druhé celková konzistentnost norem a hodnocení plnění norem na celém kontinentu či plnění předpisů. Přistoupení EU je klíčové. 47 eh, vlád a evropské instituce eh, by poté byly vázány stejným souborem eh, stejným souborem předpisů v oblasti lidských práv a dohled by vykonával jeden soud pro lidská práva. Přistoupení ze strany EU by zaručilo evropským občanům Eh, občanům tedy EU eh, stejné standardy v oblasti ochrany před případným postupem eh, ze strany orgánů Evropské unie, čemuž se těší všichni členové, členové Rady Evropy. Dále by se tím posílil celoevropský řád, posílila by se kredibilita Evropské unie jak interně, tak externě v oblasti ochrany lidských práv jednotlivce. Eh, nyní ovšem existuje zásadní potřeba eh, oživení politické vůle, politické angažovanosti. Uplynuly dva roky, dva roky se vyjednává a nyní potřebujeme eh, známky nového angažma, nové angažovanosti ze strany různých politických orgánů. Potřebujeme politickou, aktivní politickou podporu, tak aby k tomu přistoupení došlo, protože to není snadná věc a myslím, že se ocitáme v, klíčových, eh, v klíčovém okamžiku, v klíčové době. Takže učiňme všichni maximum pro to, aby k přistoupení EU k umluvě došlo. Dále eh, ta eh, druhá složka přijetí uplatňování konsistentních standardů a norem a jejich vyhodnocování a přijetí přistoupení EU k dalším klíčovým umluvám. Tady jde o vyrovnávání se s hlavními výzvami dneška, ale zároveň je zde prostor pro rozvoj nových umluv eh, pro budoucno. Pokud je o umluvy, mám na mysli například eh, kybernetickou trestnou činnost, korupci, ochranu údajů, obchodování s lidmi, prevenci terorismu a tak dále. Ale eh, také třeba, aby EU přistoupila k monitorovacím mechanismům, jako je GRECO, čímž bychom zabránili zdvojování a plítvání prostředky daňového poplatníka. Zároveň bychom zajistili, eh, že zabráníme únavě z monitorování. Doufám, že eh, budeme schopni systematických otevřených konzultací mezi příslušnými orgány Rady Evropy na jedné straně a EU na straně druhé eh, v rámci celého Eh, legislativního procesu EU, eh, zejména předtím, než jsou přijímány nové či koncipovány nové iniciativy. Tak bychom mohli opět zabránit eh, paralelním normám zdvojování činnosti a také snižování úrovně. Samozřejmě ano, je třeba zajistit vyšší míru ochrany lidských práv a určitě nesmíme dopustit rozvolňování předpisů v této oblasti. Stejně, jak už o tom hovořil pan komisař Hammarberg, chci zdůraznit, že tady nejde o nějakou vzájemnou konkurenci. Skutečně bych doufala, že takto nebude fungovat, nebude, vnímat, nebude vnímáno jakožto eh, nějaká soutěž o prestiž mezi různými orgány. Eh, naopak, pokud spojíme síly, můžeme vytvořit společný celoevropský prostor pro ochranu základních lidských práv ve prospěch našich občanů v celé Evropě je třeba, abychom nevytvářeli nové hranice v Evropě a doufáme, že v době hospodářské a politické krize budeme schopni přijít se společným jedním evropským projektem dodržování, ochrana, naplňování lidských práv na celém kontinentu bez ohledu, o který orgán může jít. Děkuji. Ingran, thank you for being with us this afternoon. As um, our rapporteur... Jak již eh, na začátku řekla naše zpravodajka, mm, tak my eh, máme v našich řadách dnes ještě také zástupce eh, občanské společnosti, kteří se s námi mohou podělit o své zkušenosti v oblasti lidských a základních práv. Ale Eh, jakožto posledního v tomto panelu požádám pana Nikolase Bergera, ředitele Amnesty International, eh, úřadovna při evropských institucích. Děkuji vám, paní předsedající, děkuji vám za pozvání. Vážení dámy a pánové poslanci, dámy poslanci, já jsem eh, ten, jak už jsem byl představen, ale dneska také ještě hovořím dnes jménem zhruba stovky nevládních organizací, které se združují v eh, platformě pro demokracii a pro lidská práva. Já jsem velice rád, že se koná toto slyšení a je mi velkou ctí, že mohu sedět po boku takto vynikajících expertů. Před pár dny Vivien Redingová před tímto parlamentem eh, prezentovala chartu jako avantgardu nové éry lidských práv. A jenom měsíc předtím v tomto parlamentu spolu s, s komisí a s petičním výborem parlamentu jsme zorganizovali seminář o Eh, aplikaci této chartě základních práv v případě stížnosti občanů. A to nám odhalilo skutečný přístup komise k této chartě. Eh, všechny ambice Evropské unie eh, velmi poklesly v posledních letech a je třeba říci, že Eh, je zde spousta nedorozumění o tom, eh, jak aplikovat tuto chartu, eh, nemást občany, aby tedy tím, že jim doporučíme klepat nesprávné dveře a tak dále. Prostě jsou to takové kafkaské, kafkovské závěry. Ano, eh, tato krize, krize lidských práv, eh, to není nic nového v Evropské unii a je opravdu tvrdá. Eh, lidé v Evropě Není pravda, že by nerozuměli Katě, naopak oni rozumí velmi dobře, čili skutečně lidé budou nadále se dobývat do dveří Evropské unie a správně. Eh, v parlamentu to už zaznělo. 60% lidí ve vašich volebních eh, okrscích chtějí, abyste se zabývali a chránili lidská práva. Čili v čem spočívá to rozčarování, kterého se bojí komise? Mnohé bylo řečeno o tom, jaký je rozpor mezi publicitou, která byla věnována této chartě, a mezi smutnou realitou. Bohužel nezměnilo se nic. Když my přicházíme eh, s případy eh, k Unii a týká se to hlavně eh, Romů, xenofobie a dalších nevím, asilantů a podobně, odpovědi jsou vždycky stejně. A to je naprosto špatné. My se vždycky doslýcháme, je nám líto, ale Evropská unie s tím nemůže nic dělat. My tedy nyní slyšíme, že charta je právně závazná, ovšem v praxi vůbec nefunguje. V čem tedy spočívá toto nedorozumění a jak k němu vůbec dochází? Byla by to legrace, kdyby to nebylo tak smutné. Článek 51, ten se cituje nejvíce. A jaká lidská práva chrání tento článek? No žádná. To je snad jediný článek, který omezuje lidská práva, když říká, že se týká pouze kompetence EU a pouze kompetencí členských zemí tam, kde se jedná o naplňování evropského práva. Není to o žádných nových kompetencích či pravomocech. Čili Evropská unie má svázané ruce a členské země eh, ty prostě eh, váhají ještě více a toto váhání má přednost před uplatňováním práv lidí v Evropě. Bohužel to, že charta poněkud eh, omezuje kompetence EU v Evropě, tak to je smutná realita. Toto jsme komunikovali paní Redingovi, paní Malstromové. Prostě tady se propagují, eh, propaguje ochrana lidských práv, ale když lidé chtějí tuto ochranu využít, dozvadí se, dozvědí se, bohužel nemáme pravomoce. Čili je to jenom jakási zástěrka. Eh, vlastně charta se naopak používá k tomu, aby se útočilo na ta práva, která mají být chráněna. Charta byla vytvořena ne dva roky, tedy před dvěma lety, ale už před 12 lety a už byla také v posledním desetiletí eh, využívána v eh, různými soudy. V podstatě je to takový eh, ambiciozní instrument a když se tady podíváme na článek 51, eh, který je tady sporný, tak ten v podstatě to všechno rozbíjí. A Zvláštní je to, že na základě toho, že eh, tedy navzdory tomu, že Evropská unie již může chránit evropská práva, tak ani charta, ani smlouvy eh, se proti tomu nestaví, čili skutečně to klepání na dveře je klepání na správné dveře. Co říkáme my? Neomezujte si kompetence, které už dávno máte. A nyní k diskriminaci. Tento princip je zakotven v chartě i v smlouvách o EU. EU k tomu má právně závazné eh, nástroje. Třeba je to směrnice, která zakazuje diskriminaci eh, na základě etnického původu. Ale proč se to třeba nepoužívá eh, v případě Romu například? Tuto směrnici musíme uplatňovat a musíme ji také dále rozšířit. Evropská unie to může udělat a pokud to nečiní, podkopává si chartu. Pokud se týče asilové politiky, tady Evropa má také veškeré kompetence, které potřebuje a také zde platí charta. Eh, třeba v oblasti asilové právě ta charta byla velice oslavována jako eh, nový vhodný instrument. Proč ovšem eh, ji nepoužíváme? Proč? Protože není tady jasně stanovená zodpovědnost, trká se hlava do písku, navzdory rozhodnutím Evropského soudu, rozhodnutím Evropského parlamentu členských zemí. Naše zpráva, tedy která hodnotí chartu, tak ta zcela mlčí třeba také o otázkách mučení a podobně. Než dojdu k závěru, dovolte, aby vám řekl, kde my vidíme ty koncepční chyby. Není to článek 51. Je to tím, že se neuplatňuje článek 7 e, eh, smluv o Evropské unii, neboť tam se hovoří o politickém mechanismu, e, který brání porušování základních práv v členských zemích. Ovšem, toto je pouze článek e, dobrovolný. Dále Tady máme tedy článek číslo dvě o základních hodnotách a právech a je to vnímáno také jako něco, co nelze vynucovat. Nicméně články 2 a 7 umožňují institucím, aby posuzovala lidská práva v českých zemích a podporovala je. Nicméně není tady to přání, aby Evropská unie ukázala prstem na členské země. A je třeba, aby eh, se zde postupovalo kolektivně. i Takový je dneska princip. Je nejvyšší čas, aby komise, eh, rada a parlament eh, také měli, tedy využívali svého iniciativního práva podle článku 7. Prostě stačí přestat ignorovat tyto články a Eh, všechno se může rozběhnout. Evropské instituce nemusí znovu objevovat kolo, ani si vymýšlet nové, nové pravomoci. Prostě kde ty pravomoci máte, tak je používejte. Není třeba eh, čekat na výroky soudu nebo na eh, reformu charty. Vy můžete začít chránit Romy už teď. Eh, vy můžete chránit eh, migranty, eh, aby s nimi nebylo zacházeno nedostojným způsobem, už teď stačí přestat používat výmluvy. My si myslíme, že čas výmluv skutečně uplynul a ev- také Evropský parlament nyní může e, toto prosazovat svou právní mocí, nikoli pouze rezolucemi. Můžeme s vámi počítat. Děkuji. Uh, Děkuji, pane Begre. Nyní zahoji diskusy k tomuto prvnímu bloku. Rada bych vám všem připomněla, že aby bylo možné vyslechnout si co nejvíce z vás, bude řečnická doba omezena na dvě minuty na řečníka na dotaz. Poprosím tedy ty, kdo mají žádost o slovo. Jak jsem zmiňovala na začátku dnešního slyšení, eh, dnes eh, tady nechceme dávat eh, prostor přednostně, respektive pokud se nebo hlásit do diskuse europoslance, poprosím vás, abyste se obrátili na sekretariat se svojí žádostí o slovo, uvedli tam jméno organizaci, anebo můžete zvednout ruku a poté vás opět poprosím, abyste se představili. Paní Gomez, nejprve prosím. Děkuji. Není to ironií, že nyní, ve chvíli, kdy mnoho z našich občanů se domnívá, že nejenom lidská práva, ale demokracie jako taková je porušována těmi, eh, kdo ji mají v Evropské unii provádět, uplatňovat, a mám na mysli zásadní instituce, jako je Rada, Eh, či vlády, eh, ze kterých rada se stává eh, v rámci řešení té hospodářské krize. To se týká oblasti lidských práv. A i zde v Evropském parlamentu můžeme ale co vykonat. Já jsem ráda, že i na nás se obracíte s výzvami, abychom využívali všechny prostředky, které máme k dispozici ale často se tedy eh, jak se rozděluje otázka eh, eh, na lid, problematika na lidská práva, pokud se jedná o zahraničí a u nás v Evropě hovoříme o základních právech. Jako kdyby, podle mého je to negativní přístup, jako kdyby neměli platit stejné normy. A ráda bych vám adresovala dotaz panu Begrovi, zda by, zda by nám mohl něco říci ohledně Eh, toho nedostatku odpovědnosti ve spojení se CIA a s těmi přelety a vydáními osob. Je to proto, že vlády eh, zastupující celé politické spektrum, včetně vlády mé vlastní země, eh, se chovaly jako komplicové a nechtějí za to dostat není zodpovědnosti, což se projevilo i v nečinnosti tohoto parlamentu. A myslím si, že to má obrovské dopady na to, že EU potom není vnímána jako kredibilní partner, například také v kontakty, eh, v kontakty se zbytkem světa, eh, v rámci eh, umožňování a prosazování lidských práv, dokonce i v našem nejbližším okolí. Takže by mě zajímalo, jak je váš pocit, jakou roli se dává tento, tento klíčový prvek z hlediska důvěryhodnosti a konsistentnosti EU na venek. Děkuji, nyní pan Coelho. Děkuji, paní předsedkyně. Domnívám se, stejně tak jako celá řada řečníků, že listina byla krokem kupředu, ale rozhodně ne krokem dostačujícím. A mně se líbilo přiznání pana komisaře Rady Evropy, když řekl, že měl skeptický postoj vůči listině, ale že se navzdory tomu domnívá, že obsahuje i pozitivní prvky. Přece jenom tu existuje rozdíl mezi textem zákona a mezi jeho aplikací komunikací, mezi praxí a myslím si, že v tom, co se týče tohoto rozdílu, jsme si všichni zajedno. A co tady právě zaznělo, vlastně na to odkazovalo. E, také my se neustále rozčulujeme nad ilegálními přelety nad Evropou. Pan Thomas Hammerberg o tom také hovořil a měli jsme tady tu iniciativu jak ve výboru Libe, tak ve výboru pro lidská práva, že tady mělo dojít k hodnocení účinnosti doporučení, které parlament v souvislosti s těmito tématy přijal. A dnes eh, s touto prací začínáme. To znamená, že parlament eh, není tak rychlý a ctižádostivý, jak by to mělo být u některých témat. Stejně jako to bylo tenkrát v případě těch nelegálních přeletů. Pan Tomáš Samelberg řekl, že chybí spolupráce mezi institucemi, mezi Evropskou unií a Radou Evropy v oblasti lidských práv. A má konkrétní otázka zní, jak jaké podněty by nám chtěl dát on i další účastníci panelu, abychom mohli zlepšit tuto situaci mezi eh, evropskými institucemi a Radou Evropy. Děkuji mnohokrát. Chci poděkovat panelu a zejména panu Hamarbergovi a panu Begrovi eh, za jejich otevřenost a za kritická slova na adresu Evropské unie, ať už jde o parlament, komisi či radu. Jakožto europoslankyně chci především eh, položit dotaz eh, paní předsedkyně, bohužel jsem tady nebyla na počátku. Pozvali jsme paní komisařku Redingovou či Malmstremovou, či obě. Bylo by bývalo hezké mít zde dnes příležitost s nimi také promluvit. Eh, já si cením jejich práce v mnoha oblastech. V této oblasti si myslím, že by bylo dobré, eh, kdyby byly přítomny. Já samozřejmě nijak eh, nepodceňuji postavení a slova pana Nemice, ale myslím si, že přece jenom komiskařky jsou ty, kdo zastupují komisi navenek. Mám jeden dotaz na pana Hammerberga ohledně vztahu mezi umluvou, to je Evropskou umluvou o lidských právech a listinou základních práv, eh, protože myslím, že se to byl vy, kdo uvedl, že umluva Rady Evropy je více jak půl století stará, vznikla po druhé světové válce eh, byla jaksi produktem své doby, zatímco listina základních práv je e, nová a obsahuje některé věci, které v době vzniku umluvy e, vlastně ani neměly název, například e, diskriminace z důvodu sexuální orientace, což je problém, o kterém alespoň nyní hovoříme a určitě způsobem se ta problematika posunuje dále. Dále Myslím, že někdo, eh, vy jste se o tom také, myslím, zmiňovala paní Logrenová, eh, hovoří se někde o zmatení mezi oběma instrumenty eh, a strukturami. Takže pokud byste nám mohli říci, kde si myslíte, že také ze strany Evropské unie bychom mohli využívat umluvu častěji. Vy jste zmínil příklad mediálního zákona v Maďarsku. Já jsem nebyla vůbec ráda, že to slyším, mrzelo mne, že slyším, že Eh, tedy jaká byla role EU eh, a A Myslím, že i mnoho z nás tady v parlamentu eh, by bývalo raději, kdyby komise a rada postupovali tvrději vůči Maďarsku ve věci mediálního zákona jeho změny. Pro nás byl jejich postup zklamáním, pro mnohé z nás zde v parlamentu. Takže vaše slova o tom, že by Evropská unie měla také častěji využívat umluvu, to pomáhá i nám zde v parlamentu jakožto argument. A pokud jde o to, co svede parlament, zejména pan Beger se to dotkl. Samozřejmě eh, my v parlamentu se snažíme být ti, kdo eh, vyvíje větší tlak, kdo tlačí na komisi, aby spolupracovala všude, eh, kde je to možná. Snažíme se také často to prosadit ještě více, ale narážíme na problém s členskými státy a s radou často. To bylo i případem mediálního zákona v Maďarsku, nebo myslím, že to bylo téměř před dvěma lety, kdy jsme usilovali o, o usnesení o e, koncentraci v oblasti médií s tím, že by se to zaměřilo na Itálii a sice velmi těsně, ale přesto to neprošlo. Takže velmi často zde nezískáme potřebnou většinu, kterou bychom si e, mnozí přáli. Taková je také realita. E, tak to je spíše moje informace než dotaz. Také chci říct, že eh, my v parlamentu také do značné míry jsme závislí eh, na eh, občanské společnosti, nejenom kvůli tomu, že je pro nás zdrojem informací, ale také, že by měla vyvět tlak nejenom na nás, ale také na komisi a radu. Radu tak, aby byla opravdu v reálu prováděna práva, která teoreticky zakotvena jsou. Děkuji, paní Lunaček poprosím kolegy, aby dodrželi svůj dvouminutový časový limit, protože jinak nám nezbyde čas vyslechnout si reakce panelistů. Pokud je o otázku, zda jsme pozvali příslušné paní komisařky. Sekretariat mne právě informoval, že ano, obě komisařky pozvány byly. Paní komisařka Malstremová eh, odmítla pozvání s tím, že, eh, s tím, že Eh, to spadá do kompetence paní Redingové a paní Redingová už bohužel eh, měla jiné závazky na toto odpoledne, takže, eh, takže proto mezi nás přišel příslušný pan ředitel, který je kompetentní pro tuto oblast. Další řečnici je paní Latfordová. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Otázka, kterou jsem chtěla položit, jež byla vznesena panem Eh, pane Kolio, pane Kolio, a totiž eh, jak eh, budou EU a Rada Evropy spolupracovat do, do budoucna. Takže ještě bych ráda připojila několik slov v tom smyslu, že je užitečné, že na EU se chystá přistoupit k umluvě, protože to pomůže uzavřít celý ten kruh. A já doufám, že by bylo dobré, kdybychom dokázali skutečně eh, to své eh, hašteření či eh, žádlivost nechat stranou. Je zde určitý paradox. Pan Tomas Hammerberg, který opravdu obdivuhodně aktivní a, a otevřený ve svých slovech, ale ale má možná menší pravomoce než naše komisařka pro základní eh, práva z hlediska potenciálních sankcí, které však paní komisařka eh, jaksi nehodlá eh, uplatňovat nebo neuplatňuje. Je tady potenciál pro to, abychom využívali jak rámec Rady Evropy, tak náš rámec Evropské unie e, proto, abychom zlepšili situaci v členských státech, kde je to třeba. Já samozřejmě naprosto akceptuji, že i e, Evropský parlament musí dostat své odpovědnosti a, e, a zkoumat všechny možné právní či legislativní cesty, které máme k dispozici. Je jich možná méně než v případě komise či rady, ale přesto bychom si měli provést důkladnou inventuru v této věci. Myslím si, že eh, základní problém, a to se zmínila kolegyně Lunačeková, eh, tady v parlamentu je eh, neochota některých složek parlamentu z různých národních důvodů nevystavovat se kontrole, jako kdybychom byli nějakým diplomatickým klubem, ale my nejsme žádným takovým klubem. Jsme společenstvím, které se řídí principy právního státu, dále se řídíme závazky vyplývajícími ze smlouvy. A to má být naší silnou stránkou že právě dokážeme jeden druhého volat k odpovědnosti, eh, protože všichni jsme eh, účastní prostoru, eh, společného prostoru některých sou, soudní spolupráci a kromě toho také v oblasti závazků, které vyplývají z umluvy a ze smlouvy. Čili všechny tyto prvky Eh, spolu navzájem souvisejí, eh, jsou takto pohromadě a my se musíme eh, konečně pokusit překonat ten kulturní problém, kulturní rozdíly. Samozřejmě problémy se objevují ve všech členských státech, netýká se to pouze té či oné členské země. A myslím, že je třeba vyvíjet rovnoměrný tlak, rovný tlak na všechny za využití nástrojů, které máme k dispozici a měli bychom odhodit ty přetrávající inhibice. Děkuji a na závěr eh, dáma eh, z blond vlasy v zadních řadách. Prosím, já znám vaše jméno. Děkuji za to, že mi uděláte slovo. Já jsem Maria Sessi Renu z Hnutí Antidekalmon. Eh, obrovské problémy, které tady oslovil Thomas Amelberg, k tomu musíme ještě přidat extrémní chudobu. Eh, jak extrémní chudobu, tak eh, porušování zásadních práv, eh, které jsou bohužel integrovány do praktikování Evropské unie. Například, když se podíváme, na agenturu, která má bdít nad lidskými právy, tam je explicitně napsané téma extrémní chudoba, ale ta agentura by se měla spíše zaobírat přístupem těch nejchudších k základním právům eh, v těch zásadních věcech přístup ke vzdělání, přístup k zdravotnictví, ke spravedlnosti, k pracovním příležitostem, k ochraně dětí a jistě nesmím zapomenout přístup ke vzdělání a kvali- získávání kvalifikace. V příštím víceletém programu eh, je třeba, aby se toto skutečně objevilo. Druhý bod. A to je téma diskriminace na základě sociálního původu, protože eh, lidé eh, vystavení extrémní chudobě jsou vystavováni také sociální vyloučenosti, třeba že je to součástí článku, který je součástí umluvy, ale nikdy se na to nikdo neodvolával, nikdy se to nepoužívalo, třeba, že je to vlastně ilegální. Eh, o to se může starat jak agentura, tak jistě i jiné instituce. Ráda bych se připojila k tomu, co řekl Nikola Berger. Není možné, odpovědět situacem v extrémní chudobě. Toto není kompetence Evropské unie. Evropská unie si zapsala jako cíl boj proti chudobě, takže se mi zdá, že je třeba, aby se chopila také tohoto tématu a snažila se tady něco udělat. A poslední slovo. Spolupůsobení Evropské unie a Rady Evropy eh, prostřednictvím Evropského soudu lidských práv a také eh, upravené a modernizované úplovy lidských práv. Děkuji a teď se vrátím k našim panelistům, aby odpověděli. A jako prvnímu dám slovo panu Nimicovi z komise, potom panu <laughs> Hamabergovi a tak dále. Uh, uh, uh, so, uh, Mr. Nemitz. Pan Nemitz. Děkuji vám. Tak dovolte, abych eh, řekl to, že komise své závazky bere velmi vážně. Myslím závazek eh, strážkyně smluv, včetně charty. Ovšem to znamená, že jakmile překládáme případy soudnímu dvoru, tak eh, potřebujeme jistotu toho, že vyhrajeme, poněvadž každý případ, kdy prohráváme u tohoto soudu, podporuje, pardon, podkopává naše postavení. Polemika může být, ale e, to, že máme právní stát, tak to znamená, že je třeba e, respektovat limity práv a kompetencí a nikdo neprospívá občanům, když jim tvrdí, občanům tvrdí, že mají ty a ty možnosti, když je ve skutečnosti nemají. Já bych skutečně prosil o odpovědné zacházení eh, s těmito informacemi. Eh, zaznělo tady mnoho nesprávného také. Například, že eh, každý komisař, který má ve své agendě lidská práva, že také byl ve styku s členskými zeměmi a že dosil určitých, eh, určitých eh, úspěchů. Takže například eh, v Polsku, tam jsme skutečně měli určité, určité angažma. Ne každé takové angažma je veřejné z jasných důvodů, ale není to oblast, která by Přísně za to patřila do naší právní pravomoci, ale samozřejmě, že se angažujeme v souladu s chartou. Dovolte, abych také se vyjádřil k otázkám těm, které řekl pan Hamaver. Já bych mohl Eh, ke každému bodu z jeho seznamu eh, doplnit konkrétní kroky, které podnikla komise. Pokud se rovnou týče, tak asi budete vidět, že komise eh, se zabývala intenzivním studiem možného právního postupu a bylo to v duchu, který jsem tady právě vysvětlil, ale také jsme vysvětlili akční plán, který obsahuje prvky diskriminace, vzdělávání, sociální záležitosti a tak dále. Čili my skutečně máme integrovaný přístup lidským právům, nepřistupujeme k tomu legalisticky a komunikace s Romy a kolem Romů je velmi dobrým příkladem. Pokud se týče sociálních práv a charty, Eh, v podstatě se naprosto shodujeme. Jediná věc je v tom, že my máme agenturu, která má specifický mandát sledovat lidská práva i jejich sociální, tedy nedodržování, sociální diskriminaci občan přístupu ke vzdělávání a dalším příležitostem. A to je ta Evropská agentura pro životní podmínky. A opět a aby tady nedocházelo k přesahům, eh, jak to zmínil eh, zástupce Rady Evropy, není zájem na tom, aby eh, agentury měly dvojí mandát nebo měly prostě překrývající se mandáty a přitom jde o nezávislé agentury. Parlament spolu s komisí nese zodpovědnost za přidělování mandátů, ovšem takových, aby se navzájem nepřekrývaly poněvadž to by bylo skutečně plítvání velmi vzácnými veřejnými zdroji. Co se týče spolupráce s Radou Evropy, já obecně si myslím, že zde existuje eh, probíhající významná a zajímavá debata, veřejná debata mezi eh, předsedy nejvyšších eh, soudních Eh, orgánu, tedy předsedou Dvora pro eh, lidská práva, eh, Evropského soudního dvora a ústavních soudů jednotlivých členských zemí. A já bych řekl, že ta koncepce, která nám tady vzniká, je koncepcí mnohovrstvé spolupráce. Snažíme se pokrýt vlastně všechno tak, aby nebylo mezer, ale také, aby byl občan chráněn v oblasti základních práv. Toto je komplexní záležitost. To vám nikdy tedy Eurobarometr stoprocentně nepotvrdí, poněvadž eh, demokracie znamená také prostě eh, složitosti, které v podstatě se nedají postihnout politikou eh, veřejných průzkumů. My musíme jednat jako zodpovědní političtí aktéři a je třeba, aby to všechno bylo využíváno ve prospěch lidí. A myslím, že ten dialog eh, nejvyšších soudních orgánů by nás měl inspirovat a pak bychom měli přistoupit k dialogu mezi exekutivami a administrativami, nejrůznějšími orgány, tak, aby eh, vznikl stejný typ mnohovrstvé spolupráce, Eh, s cílem zajistit to, aby občané, kteří si stěžují u nás, abychom je neposílali jinam, nýbrž, abychom jim pomohli najít ty správné dveře. To je ten duch, na které musíme prakticky pracovat. A právě na praxi záleží, ne na eh, změní zákona. Já tedy jsem si velice dobře povšiml vašich kritických poznámek, které zde dnes zazněly a já si myslím, že pokud se bavíme o zákonech a právech jednotlivců, pak důležité je, abychom to brali vážně a abychom ho řešili důstojně, protože jinak bychom podkopávali zákon. Komise tady bude důstojně a věcně, korektně pokračovat dále a každý, kdo se k nám chce přidat, je vítán. Budeme s ním otevřeně spolupracovat. Ale nechceme eh, jak si eh, prodávat eh, nebo nadměrně propagovat náš právní řád, až by to vedlo tedy k zavádějícím informacím. Děkuji vám. Sir, Namic. A... Děkuji. Dávám hned slovo panu Hammarbergovi. Poprosím o stručnou reakci. Děkuji mnohokrát. Ano, tak eh, to jste mi naznačila, abych nehovořil příliš dlouze. Nejprve eh, na paní Reno. Chudoba je určitě závažným problémem v oblasti lidských práv. Co my zaznamenáváme, je, že hospodářská krize má ničivé důsledky na ty nejzranitelnější vrstvy obyvatelstva, v naší společnosti. A myslím si, že je třeba eh, přijít s ostřejší analýzou a být konkrétnější, pokud je o možnosti nápravy a ochrany eh, starších občanů, občanů s postižením eh, některých formátů rodiny, zejména rodiny s jedním rodičem, Eh, vzhledem eh, k úsporným opatřením, která jsou nyní uplatňována eh, v jednotlivých evropských zemích. Je to opravdu závažný problém v oblasti lidských práv. Jsem velmi rád, že tu máme irského komisaře pro lidská práva, protože během své nedávné návštěvy Irska jsem se účastnil velmi zajímavé diskuse o tom, jak za takovéto konkrétní situace chránit zranitelné skupiny obyvatel před negativními dopady škrtů v rozpočtu. To je opravdu vážný problém. Pokud je o CIA a odpovědnost, ano, Eh, neučinili jsme dostatek, je třeba i nadále vyvíjet tlak. Myslím, že si musíme uvědomit, že ten argument, eh, který je znášen proti větší míře otevřenosti v této věci, je, že by to ohrozilo eh, důvěrnost, utajenost vyměňovaných informací mezi CIA Washingtonem a našimi bezpečnostními agenturami, ale já si myslím, že musíme upozorňovat, že takováto důvěrnost či utajení nemůže být využíváno jakožto zástěrka eh, pro, eh, pro závažné porušování lidských práv. Takže pokud máme opravdu prima facie eh, pádné důkazy o porušování lidských práv, musíme, musíme trvat na tom, že nesmí panovat beztrestnost. Pokud je o koordinaci činnosti mezi Radou Evropy a mechanismus soudu, a evropských institucí, institucí Evropské unie tedy. Myslím, že potenciální dopady přistoupení EU eh, k Radě Evropy, k její umluvě a tedy i k judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, Evropského soudu pro lidská práva eh, jsou velké a tuto příležitost bychom neměli propást. Eh, jak v symbolické rovině, tak v reálu se tady rýsuje příležitost překonat problémy, o kterých tu zde hovoříme, to znamená problém těch dvou eh, samostatných systémů, ale musí to probíhat v konstruktivní atmosféře. Eh, v krátkodobém hledisku myslím, že to do značné míry otázka přístupu aktérů na obou stranách. Obou stranách eh, musíme se zamýšlet nad tím, co podniká druhá strana v této věci a bohužel musím říct, že došlo k určitým selháním v některých dosti důležitých konkrétních situacích. Nicméně tato eh, diskuse i pokračování je naprosto klíčové. Dále pokud je o umluvu a listinu základních práv, eh, ano, ta listina je o 50 let mladší, což znamená, že obsahuje eh, některé věci, které nebyly vnímány jako problém před mnoha desetiletími. A myslím, že Štrasburský soud má zajímavou schopnost toho, že na základě principu v umluvě eh, dále rozvíjet judikaturu a interpretaci těchto principů z hlediska dnešní doby. Eh, nechci předjímat, co vám k tomu řekne paní soudkyně Tulkencová. Nechci tady předjímat nadcházející blok. Eh, ale jsou příklady toho, kdy listina pomohla a byla použita jako odkaz v rozhodnutích Štrasburského soudu. Například minulý rok v červnu jsme měli případ, který se týkal šlo o stížnost Rakouska, eh, případ, který se týkal eh, práva eh, páru stejného pohlaví na sňatek a v tomto případě právě byla využita listina jakožto jeden, jeden ze, z podkladů pro rozhodnutí, či jeden z důvodů, o které se opíralo rozhodnutí soudu. Takže určitě oba systémy jsou vzájemně prospěšné či oba dokumenty. A určitě souhlasím s celkovým přístupem, eh, tak jak o něm hovořila Sara Latfordová. Určitě v Evropě eh, by neměla být žádná oblast vyňata z monitorování situace v oblasti lidských práv a, a rovný přístup je naprosto klíčový pro budování důvěry v systém, který se snažíme rozvíjet. Děkuji. Děkuji, pane Hamarberku. Eh, obracím se na pana Begra. Poprosím vás o co možná největší stručnost. Ano, eh, děkuji za odpověď oběma gentlemanům. Já musím říct, že my jsme si vkládali velké naděje do té chaty, když se chystala a eh, vždycky jsme měli pochybnosti o článku 51 a teď jsme opravdu velmi zklamaní, frustrovaní my tedy k těm, k těm otázkám eh, toho manipulace s lidmi ze strany CIA, eh, tak my máme eh, data o letech a ty obsahují tedy značnou, značnou jistotu. Tam šlo o přesouvání tedy lidí na Guantanamo a podobně a těch aktivit bylo mnoho. Komise, ano, byla aktivní, to je pravda. Eh, rozeslala několik dopisů, ale tím to skončilo. Proč ovšem nelze použít článek 7, když hovoříme o mučení? A mučení tam bylo, docházelo k němu na půdě Evropské unie. To znamená, že ta reakce EU, Evropské komise nebyla dostatečná. Eh, dále, pokud se týče mediálního zákona v Maďarsku, to je skvělý příklad. Eh, Evropský parlament, eh, víme, co chtěli, příslušný zpravodaj také věděl, co se děje a Budapešť na to reagovala tím, že řekla, my nasloucháme komisi a komise řekla, je nám líto, ale nemáme právní základ eh, pro akci, takže neudělá, nedělá se nic. A to prostě se nemůže takto pokračovat. My nemůžeme mít žádné zóny bez lidských práv. Další věc. Eh, Sára, eh, k tomu, co jste řekla. Děkuji vám, vy eh, jste známa jako podporovatelka lidských práv, takže já musím říct všem britským poslancům, prosím, snažte se držet na úzdě, ovlivňovat svoji eh, vládu, poněvadž tady jde skutečně o rozbití charty. Čili opravdu eh, ne, není to jediný případ, ale prostě se to děje. Ano, skutečně eh, cílem je o, to, aby, o, o přistoupení k této eh, chartě. Je to konvence, eh, jsou tady o, proti konvenci o práva, právě že na další řadě konvencí, takže tady skutečně jde o destrukci a obstrukci. A skutečně je třeba, aby někdo na to zareagoval. Děkuji. Děkuji. Já mohu navázat tam, kde vy jste skončil poněvadž pro nás, jakožto poslance, je zásadní v Radě Evropy, Evropském parlamentu a v parlamentech národních, je, abychom propagovali přistoupení k evropským konvencím. A to je základní způsob, jak můžeme eh, toto skombinovat a zajistit, aby tady byl společný prostor pro ochranu lidských práv eh, v Evropě a já doufám, že to všechno nastane v blízké budoucnosti, nikoli až v té daleké. A také tím, že se bude přistupovat k dalším konvencím. Za posledních 50 eh, let tady byla spousta nových konvencí a protokolů, čili je důležité, aby se staly společnou normativní bázi pro EU a Radu Evropy. Čili já doufám, že se touto cestou vydáme. Samozřejmě domnívám se, že spolupráce mezi našimi parlamenty v legislativním procesu, zejména v té normativní oblasti, tak tady skutečně je prostor pro systematičtější kooperaci a také je třeba zajistit, abychom nevytvářeli další mezery a aby si jednotlivé normativní základy nekonkurovaly. To prospěje ochraně lidských práv i daňových poplatníků. A já si taky myslím, že můžeme spolupracovat při monitorování v tomto procesu, totiž jsme e, učinili mnoho v Radě Evropy. A my máme skutečně orgány, které jsou schopné tomu napomáhat. Pokud se s nimi spojíme, můžeme zajistit to, že eh, spojíme síly a vytvoříme společný evropský prostor pro ochranu lidských práv. Je to v našich rukou. Abychom eh, tedy vyzývali své vlády a komisaře, aby e, došlo ke změně. Děkuji paní Logrenová, děkuji všem panelistům za jejich vystoupení. Nyní poprosím e, další kolo panelistů, aby se k nám připojili zde u předsednického stolu. Ještě jednou vám všem nesmírně děkuji za to, že jste dnes odpoledne přijeli. Děkuji za vaše vystoupení.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 Bohužel nemohu vyhlásit přestávku, není proto časový prostor. Poprosím pana Levice, eh, soudce Soudního dvora Evropské unie, aby se k nám připojil. Poprosím vás všechny, abyste své soukromé rozhovory vedli mimo jednací sál. A je mi velkým potěšením přivítat mezi námi pana Egilse Levice, eh, soudce Soudního dvora Evropské unie který zahájí druhý blok dnešní diskuse svým vystoupením. Pane Levici, máte slovo. Kolegové, poprosím vás, abyste se usadili. Děkuji mnohokrát. Dámy a pánové, děkuji vám za příležitost vystoupit na tomto slyšení vašeho výboru Evropského parlamentu. Nejprve taková eh, určitá výhrada. Samozřejmě zde Eh, poskytnu svůj osobní názor, nikoli oficiální stanovisko soudního dvora. A dovolte, abych se pár slovy dotkl také eh, listiny základních práv a rozsahu působnosti eh, listiny. Už se o tom zmiňoval pan Nemic, ale také další kolegové. První otázka pokud je o justiciabilitu listiny, první otázka v této souvislosti je rozsah působnosti listiny. Eh, eh, to omezení tohoto rozsahu působnosti je stanoveno v článku 51. Nesmím, nemůžeme přelížet, že mezi obsahem listiny a rozsahem její působnosti existuje určité napětí. Obsah listiny zachází dále než rozsah jejího uplatňování, její působnosti. Eh, listina zakládá řadu základních práv, která nejsou eh, skutečně proveditelná, vzhledem k tomu, že rozsah působnosti listiny je mnohem užší. Důvodem proto je to, že zákonodárce chtěl vyslat signál vůči evropskému občanu, respektive chtěl eh, poskytnout nástin všech základních práv Samozřejmě to jde o moderní eh, dokument, patrně nejmodernější dokument v oblasti základních práv ve světě, ale podle smlouvy pouze část těchto práv může být relevantní v oblastech, které spadají pod eh, pravomoci Evropské unie, což může vytvářet určité zmatení pro veřejnost. Před článek 51 listiny, který omezuje její rozsah působnosti, eh, je formulován poměrně sofistikovaně a e, složitý, e, složitý e, právní charakter tohoto článku nijak neusnadňuje jeho pochopení. Stručně řečeno, listina se nevztahuje na všechny situace, kdy jsou v sázce základní práva v Unii. V Evropské unii ochrana základních práv je zaručena jak na vnitrostátní úrovni ústavními systémy a pořádky členských států, tak také na úrovni EU právě listinou. Listina se vztahuje na kroky všech evropských institucí a orgánů. E, týká se především legislativní činnosti Evropského parlamentu, Rady a Komise, e, která musí být v plném souladu s listinou, e, tak, aby to odpovědělo požadavkům evropského práva. Listina se zároveň vztahuje na vnější činnost EU. Listina se vztahuje, tak, vztahuje na členské státy pouze tam, kde provádějí evropské právo. To znamená, že zatímco Unie a instituce jsou jednoznačně vázány listinou, rozsah působnosti listiny, pokud je o členské státy, je eh, mnohem méně evidentní pro veřejnost a někdy, někdy i pro eh, soucovskou komunitu v členských, eh, soucovskou obec tedy v členských státech. Listina se nevztahuje na situace, kde do hry nějak nevstupuje evropské právo, a nejde tedy o kompetence EU, tak jak jsou definovány smlouvou. E, tam, kde listina e, nemůže uplatňována, jsou, e, uplatňována jsou základní práva zaručována ústavním pořádkem jednotlivých členských států. Členské státy mají komplexně rozstálý soubor pravidel pro vlast základních práv s tím, že jejich dodržování garantují soudy. Je na národních orgánech, vnitrostátních orgánech, včetně soudů, dbát na dodržování eh, lidských základních práv. Dnes například máme před eh, soudním dvorem eh, případ, kde podle našeho názoru jde jednoznačně o porušení vnitrostátního ústavního základního práva, ale nemůžeme k tomu nic říci, protože náš soud není příslušný v této věci. Není příslušný posuzovat vnitrostátní legislativu. což znamená, že máme svázané ruce kvůli článku 51. Kromě toho, všechny členské státy eh, učinili příslip eh, v rámci Evropské umluvy pro lidská práva nezávisle na svých závazcích v rámci evropské legislativy. A proto, jakožto poslední možnost, poté, co byly vyčerpány všechny opravné prostředky na vnitrostátní úrovni, se jednotlivci mohou obracet eh, se žalobou na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Tato pluralita systému ochrany základních práv vyzdvihuje potřebu jednoznačného vymezení eh, jednotlivých polí působnosti těchto odlišných systémů, tak abychom zabránili střetu, eh, střetu působnosti. To znamená eh, střetu příslušnosti na jedné straně vnitrostátních soudů Evropského soudu pro lidská práva a na druhé straně Soudního dvora EU. V této souvislosti musím poznamenat, že funkce listiny, funkce listiny není umožnit harmonizaci systému ochrany základních práv členských států. Jinými slovy, listina nezakládá nějaký e, obecně platný minimální standard, platný ve všech členských státech, podobně jako to činí e, Evropská umluva. E, listina hovoří o nutnosti zavést takové to základní standardy, ale spíše jde o požadavek jednotného provádění evropského práva. Pro Unii je jasné, že unijní právo nemůže být interpretováno a aplikováno eh, v souhlase s různými eh, požadavky, které by vyplývaly z vnitrostátních norem v oblasti ochrany základních práv. A o to více to platí eh, v záležitostech platnosti evropského práva. Protože kdybychom postupovali jinak, vznikalo by riziko, že budeme mít 27 odlišných norem ochrany základních práv v Unii a e, to znamená, že by e, docházelo i k heterogenní aplikaci unijního práva, pouze unijního. Z hlediska heterogenní aplikace unijního práva v členských státech se zdá jednoznačné pro náš soud, že povinnost členských států provádět ustanovení listiny si žádá, aby e, vnitrostátní opatření také prováděla unijní právo. Myslím, že ta předchozí diskuse poukázala na tento problém s listinou, e, který se jasně projevuje při provádění článku 51 a 52. Proto tady listina eh, nebyla zamýšlena jako nástroj, který eh, se bude překrývat eh, s ústavními ustanoveními, či jako něco, co by duplikovalo systém ochrany základních práv, který zakládá Evropská umluva pro ochranu lidských práv. Na závěr bych rád řekl, že listina tedy doplňuje, ale nenahrazuje vnitrostátní ústavní systém ochrany Eh, ochrany základních práv či systém založený Evropskou umluvou pro ochranu lidských práv. Eh, ještě tady na závěr, eh, přestože listina vstoupila v platnost teprve před dvěma roky, Soudní dvor EU již vydal nějakých 55-60 rozhodnutí s odkazem na listinu. Tato rozhodnutí se týkají celé škály právních oblastí, zejména eh, otázek sociální politiky, dále otázky volného pohybu osob, eh, statutu uprchlíka a unijního občanství. Existuje mnoho problémů eh, se stěnou, které je třeba, které by měla vyřešit judikatura soudního dvora. V této souvislosti tedy obzvlášť patrné, patrná role soudu protože ústavní, například ústavní v členských státech, jsou-li, jsou-li formována abstraktně, musí být konkretizována eh, prostřednictvím judikatury. Například eh, soud dnes eh, u celé řady případů stojí před zásadní otázkou praktického provádění listiny prostřednictvím horizontálního účinku. To znamená, zda například soukromá osoba může Eh, může eh, se odkazovat na listinu ve sporu eh, s jinou soukromou osobou. Brzy bude vydáno první rozhodnutí našeho soudu v takovéto záležitosti. Pokud mi zbývají ještě 3-4 minutky, nevím, pak bych ještě něco dovysvětlil. Zbývají mi 3 minuty, dobře. Takže ze všech těch různých problémů s listinou bych se ve zbývajícím, zbývajícím čase rád pouze pro ilustraci ještě dotkl úlohy soudu při provádění listiny a rozlišování mezi právy na jedné straně a na druhé straně principy. Toto rozlišení zavádí článek 51 odstavec 1 druhá věta. Nicméně eh, věcná ustanovení listiny neindikují, zda jde o práva či o principy. Oficiální vysvětlení eh, u článku 52 a odkazu na článek 51.1 eh, uvádí, že subjektivní práva budou dodržována, musí být dodržována. Musí být dodržována, zatímco principy musí být eh, observed, což v podstatě znamená také dodržovány, tedy plněny, dodržovány. V angličtině existují dvě různá slova pro dodržovat. Je to důležitý rozdíl. Promítá se to e, v judikatuře soudu a také v judikatuře v členských státech. Ústavní e, systémy e, relevantní pro principy, zejména v oblasti sociálních práv, vypadají tak, že principy nezakládají přímé právo na pozitivní akce, pozitivní diskriminace ze strany členských států či unijních orgánů a institucí. Článek 52 odstavec 5 stanoví, že principy mohou být prováděny eh, orgány, institucemi, agenturami EU a členskými státy při provádění unijního práva při výkonu jejich příslušných pravomocí. A že tedy principy musí být eh, soudně uznatelné a relevantní pouze při interpretaci pouze při interpretaci takových eh, kroků a aktů při posuzování jejich zákonnosti. Rozlišení mezi právy a principy by mělo eh, omezit eh, tu divergenci mezi ústavními ustanoveními členských států na společného jmenovatele jednotného. Či na začátku jakožto kompromis během intenzivní a kontrolní diskuse v konventu ohledně standardů týkajících se subjektivních práv, a to, že principy se týkaly pouze, eh, pouze objektivních práv, eh, zejména eh, práva tady v sociální oblasti a jejich justiciabilita byly spochybňovány některými členy konventu. Teď myslím konvent pro listinu základních práv. Rozdíl mezi natovými pozicemi vysvětluje hm, odlišná politická příslušnost a také různé ústavní tradice, pokud je o existenci a rozsah eh, objektivních a subjektivních práv a zejména práv eh, sociálních. Jak jsem uvedl, listina necharakterizuje jednotlivé články jakožto články zakladající práva či principy nebo obojí. Podle záměru eh, konventu takováto charakteristika přísluší budoucí judikatuře Evropského soudního dvora, který má také zvážit eh, pokyny uvedené ve vysvětlení. Charakteristika eh, článku listiny jakožto eh, principy či práva či obojí není lehkým úkolem. Soudní dvůr zejména čelí otázce, jaký standard analýzy má být uplatňovan na stanovení takové charakteristiky. Vzhledem článku, eh, ke změně článku 52 odstavec 5, relevantní úřední vysvětlení, úřednímu eh, vysvětlení a původu eh, rozlišení mezi, princip, mezi principy a právy, z toho se zdá být jasné, že tady principy nezakládají přímo, přímo vynutitelná práva jednotlivce. To jsou ty principy. Pokud je o právní účinek při provádění eh, soudního přeskumu, pokud jde o porušení práv či principů. Skutečnost, je tak, to, skutečnost, že to ustanovení nehovoří o tom, že by principy zakládaly subjektivní právo, které by mohly eh, uplatňovat jednotlivci, to znamená, že prostě jejich eh, justiciabilita těchto principů je omezená. A tady již uzavřu. Pokud byste potřebovali další vysvětlení, tak samozřejmě jsem k dispozici. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám a já věřím, že potom v debatě to budete moci ještě rozvést. A nyní François Sturkens, místo předsedkyně Evropského soudu pro lidská práva. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyni. Dámy a pánové, drazí přátelé, velice vám děkuji za toto pozvání, eh, které umožňuje vlastně pokračování v plodném dialogu mezi Evropským soudem pro lidská práva a vaším výborem, kterou jsme vlastně zahájili již ve Štrasburku. Sdílíme vlastně společné zájmy. Já jsem naprosto pro eh, listinu základních práv, protože je zajímavá vlastně v dvojím ohledu. V symbolickém ohledu jasně manifestuje vůli Evropské unie založit legitimitu veškerého konání na legitimitě uznávání základních práv. A v praktickém ohledu zavazuje listina Unii jednat tak, aby respektovala, chránila, rozvíjela a realizovala základní lidská práva. A je to právě akcentování povinností Unie, které umožní podle mého názoru určité sloučení občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních práv, což z mého pohledu je největší zásluha úmluvy, eh, pardon, listiny. A z tohoto ohledu je zajímavé podívat se na to, jakým způsobem realizuje a aplikuje Unie tuto listinu a zda rozvinula skutečně veškeré úsilí pro to, aby mohla v rámci svých kompetencí tato základní práva a jejich ochranu aplikovat. V ohledu konstrukce Evropy lidských práv, kde jsme dnes? Eh, z hlediska umluvy a z hlediska Evropského soudu pro lidská práva bych se ráda zaměřila na tři aspekty. Nejprve na koexistenci úmluvy a základní, listiny základních práv. Poté bych ráda hovořila ještě o komplementaritě, což je přistoupení. Koexistence úmluvy a listiny. Jsem si jistá, že je tady řada eh, lidí mezi námi, kteří měli ono privilegium účastnit se již redakce listiny v roce 1999 a 2000 a kteří mohli být svědci, jak vypadá dnes v rámci vyjednávání politických sil je to skutečně výjimečný okamžik zažívat to na vlastní kůži. Koexistence úmluvy a listiny, teď hovořím o roce 1999, znamenala také určité obavy eh, pramenící z obav o právní jistotu v preambuli již se práví, že se tady vychází z úmluvy, která funguje jako strážce lidských práv a základních svobod. Víme, že úmluva se adresuje na politická a občanská práva a tato práva jsou formulována jako justiciabilní či oprávněná práva. A nyní tady vidíme velice dobře práci těch, kteří se zaobírali redakčními úpravami, kteří měli skutečně veliké problémy s tím, aby se stavili seznam těchto oprávněných justiciabilních práv. A Eh, já se domnívám, že není tak jisté, zda by Evropská unie mohla schválit ono základní jádro justiciabilních práv, kdyby bývala neexistovala úmluva a odpovídající judikatura. Jak víme, formulace listiny zaznamenala určité modifikace a znamenala také aktualizaci, určité doplnění, ale také určité zjednodušení, protože to bylo také účelem usnadnit pochopení základních práv, které se samozřejmě nevztahují pouze na právníky. A proto úmluva je vlastně v určité zjednodušené a zkrácené formě odražena v listině, jako tady máme ty výčty například ve článcích 5 a 6 umluvy, anebo když se podíváme na článek 5 a především rodinné právo, právo na združování a právo určitých omezení, jak vidíme v odstavcích 2 článku 8 a 11. A za chvilinku budu hovořit o tom, protože charta, listina nemůže zaručovat ochranu, která by byla nižší než ochrana vyplývající z úmluvy. Ale když na druhé straně, například když se podíváme na článek 14, tak tady máme další osoby zahrnuty do práv a máme tady další práva na vzdělání, přístup na profesionál, k profesionálnímu vzdělávání, včetně práva na mm, vzdělání zdarma. A tady to vyplývá z charakteristiky práv Unie a z judikatury Soudního dvora. A úmluva za, zavádí také taková práva, která ještě nejsou uznána jako práva v úmluvě, ale která byla během judikatury soudního dvora uznána jako justiciabilní, jako například ochrana osobních údajů, eh, ochrana práva združování se v politických organizacích, o zákaz vyhoštění do určité osoby, která by byla vystavena riziku špatného nakládání, ochrana dětí a podobně. Čili tady vidíme, že v úmluvě máme občas vyšší ochranu, občas nižší ochranu než v úmluvě. A to první, ta první část nepředstavuje žádný problém. Vždyť úmluva znamená minimální ochranu, ale samozřejmě je možné zvýšit toto minimum příslušném okamžiku bylo důležité, vy jste tady na to upozornili, také na judikaturu, protože vidíme, že tady máme také další možnost vytváření lidských práv. Vidíme to například v té oblasti sexuální, ho eh, uznávání pohlaví, stejného postavení pohlaví. Eh, také jste tady na to upozorňovali například na otázku sňatku a podobně. Jakmile existuje možnost v listině jít dál nad rámec základních práv, učiníme to. A byly tady určité reciproční vazby a dnes je skutečně uh, nemožné, aby úmluva poskytovala nižší ochranu, aby základní listina poskytovala nižší ochranu, než jí dává úmluva. To by bylo politicky neakceptovatelné. Podíváme se například na článek 52, paragraf 3, kde se praví, že tam, kde jsou práva, která korespondují s právy zaručenými v listině, musí být to ty též, jak je minimálně zaručuje úmluva. Já to znám všechno úplně z paměti. A když se podíváme na vysvětlení, které jsou vynikající, vidíme, jaká je koherentnost mezi základní listinou a umluvu a v těchto vysvětleních se velice dobře vysvětluje, jak tady judikatura vypadá. No, abych tedy rezimovala první bod. Redakce a úprava listiny znamenala vlastně pokračování práv zakotvených v úmluvě. Za druhé, komplementarita mezi úmluvou a listinou. Možná, že budete vědět, možná, že nebudete vědět, že tady dochází k určité souhře tento rok předseda soudního dvora, pan Kosta, který eh, býval předsedou, dnes máme Brita jako předsedu, vypracoval dokument, kde se zejména vyzdvihla ta nezbytnost otázky přistoupení Evropské unie k umluvě, abychom tady měli příslušnou koherentnost, aby v rámci tohoto slavného článku 52 paragraf 3 odstavec 3, by tady existovala paralelní interpretace obou textů. A to, co vidíme, vlastně řekla bych tak zhruba od roku 2010, když se podíváme na první aplikace článku 52 odstavce 3, tak to jde skutečně tímto směrem. Já osobně je třeba vyjezda pan soudce který byl dříve soudcem na Evropském soudním dvoru, eh, bude sdílet můj názor nebo ne? protože tady došlo k celé řadě důležitých rozsudků. První rozsudek z roku 2000 se týkal právní spolupráce v občanských záležitostech a interpretace péče o děti v nemanželském svazku. A tady můžeme konstatovat, je explicitně řečeno, že tady se vyplývá, vychází z článku 52 odstavec 3, že je třeba zaručit práva. A to znamená, že tady neexistuje žádná překážka na ještě širší ochranu, než která by tady byla nezbytná z podstaty úmluvy, ale bylo to ještě rozšířeno právě listinou. Další věc, ta se týkala osoby, eh, ochrany osobních údajů. Opět soudní dvůr konstatuje, aplikuje se článek 52 odstavec 3 a článek 53 dispozičních ustanovení tvrdí, že žádné ustanovení úmluvy nemůže být vykládáno jako omezující pro rozšíření práv, která jsou uznávána, zejména při vykonávání rozsudku na Soudním dvoře pro lidská práva. Další rozsudek se týkal nikoli fyzických, ale právnických osob, kde se opět cituje, že je třeba sledovat judikaturu a následovat judikaturu Soudu pro lidská práva. A pro mě je nesmírně důležitý ten rozsudek žadatele o azyl v jednom členském státě prvního pobytu, eh, který zkoumal jeho záležitost a došlo k tomu, že tento případ se dostal před Evropský soud pro lidská práva, ale zároveň také pro, e- před Evropský soudní dvůr, proto bylo to v lednu roku 2011, kdy soudní dvůr konstatoval, že první, že ta dotyčná osoba se pošle do Řecka, což bylo místo prvního pobytu tohoto uprchlíka, tohoto žadatele o azyl. A e, e, tento případ se nazýval NF a e, hlavní advokát řekl, že a tento případ byl NS proti Secretary of State for the Home Department, že Oh, la, la, Alors... Prosím, dodržujte čas. No, chtěla jsem jenom říci, že tady výklad tohoto případu byl takový, eh, jaksi dynamický, bylo řečeno v rozsudku hlavního advokáta, že tady dochází ke komplementaritě mezi listinou a úmluvou. A nyní bych ráda něco řekla k třetímu bodu, a to je komplementarita a e, ona otázka přístupu Evropské unie k úmluvě e, o lidských právech. Myslím si, že by to bylo žádoucí. E, Lisabonská smlouva je naprosto jasná, ta hovoří o tomto přistoupení. Máme tady teď texty, o kterých se diskutuje a Eh, madam, vy jste měla pravdu, když jste říkala, že tady máme dostatek právního základu, máme tady Lisabonskou smlouvu, je tedy možné usilovat o to přistoupení, je třeba eh, znovu aktualizovat tuto politickou vůli proto, abychom dospěli k tomu přistoupení, které by umožnilo aplikovat opravdový prostor svobody a spravedlnosti na celém evropském území. Promiňte, že jsem přetáhla stanovený čas. Děkuji a já okamžitě dávám slovo panu Gabrielovi Togenborgovi z Evropské agentury pro lidská práva a prosím, dodržte čas. Děkuji vám za pozvání a já určitě budu velmi stručný. Začal bych komplementem. Myslím si, že parlament v oblasti eh, základních práv hrá velmi důležitou roli a já nevnímám vůbec eh, žádno, žádný přesah mezi eh, zprávou SWIVy, mezi zprávou komisy o implementaci Eh, charty ani o, s parlamentními zprávami. Já si myslím, že ty zprávy žijí v symbioze. Je to takové křížové oplodňování vztahů. Já si myslím, že to je eh, v otázce, je to vlastně otázka interakce mezi členskými zeměmi a Evropskou, Evropskou unii. Eh, Tady už pan soudce řekl, že Evropská unie v podstatě neposkytuje úplnou ochranu lidských práv a já si myslím, že to je ten rozdíl mezi Radou Evropy a Evropskou unii. Když předřečníci hovořili o společném evropském prostoru pro základní práva, tak toto se může uskutečnit jedině tehdy, když obě instituce budou spolupracovat. Já bych zde Eh, velice rád eh, prezentoval data eh, z naší nejnovější zprávy za rok 2011. Bohužel ta data jsme dostali teprve předevčírem, takže ještě nemám zpracovaná. Jak víte, v roce 2011 jsme parlamentu dodali řadu dat a analýz a identifikovali jsme klíčové výzvy. A já, bych tedy stručně se zmínil pouze o sedmi z nich. Zde ve výboru byla prezentována zpráva o situaci neregulárních migrantů a jejich problémech ve, v dosažení lékařské péče. My jsme eh, také před několika dny měli zasedání mezi pro invaliditu a týkalo se to tedy eh, lidí eh, eh, mentálně, mentálně postižených a retardovaných. Čili vidíte, že je tady vysoké, široké spektrum. V červnu v parlamentu jsme zabývali otávou, která se týká situaci minorit a my jsme identifikovali nejenom výzvy, ale také potenciál, pozitivní potenciály. Prezentovali jsme nálezy o základních právech na v, v řeckém pohraničí, dále se to týkalo eh, pracovního trhu a soustředovali jsme se také na otázku, která je důležitá pro všechna základní práva a to je přístup k justici. Zde hlavní eh, výzva je taková, že samozřejmě, že po eh, Lisabonské smlouvě se to zlepšilo, ovšem na úrovni členských zemích to příliš zlepšené není. Největším problémem je eh, trvání eh, procesu a postupu. To je obecný problém. Také samozřejmě jsou tady vysoké náklady na právníky, soudní poplatky a tak dále. A také máme určité restrikce, kdo se vlastně může účastnit jakého řízení. A to také ovlivňuje přístup k justici. V roce 2011 jste jistě mohli eh, zaregistrovat mnoho různých důkazů. A eh, vy jste vlastně také v poslední zprávě vyzvali rozhodovací orgány EU, aby naše údaje a data analýzy využívali v legislativním procesu. A to se týká také těch dat pasažérů a tak dále. Já myslím, že to bylo velice užitečné a abych to tedy eh, dotlačil ke konci, chtěl bych zdůraznit, že Eh, možná to není jenom otázka popisování statutu základních práv, ale možná ještě důležitější je sledovat trendy v jejich implementaci, eh, poněvadž tady to může jít správným směrem nebo taky zpět. Eh, třeba takovým důležitým indikátorem by mohlo být Eh, jako něco, mm, mm, jako je ta, mm, jako jsou eh, národní strategie pro integraci Romů a příslušná agentura eh, může nadále sledovat třeba v příštích osmi letech pokrok na místě přímo v terénu. Já bych řekl, že tady jde také o to, jaký to má přínos, protože nám nejde ani tak o eh, právní chování členských zemí, jako spíše o situaci lidí. Zatímco klasické eh, klasický orgán, klasická organizace, která sleduje dodržování lidských práv, by se soustředovala na to, jak fungují státní orgány, tak nás zajímá situace lidí. Eh, například Romů eh, nebo různě postižených a vyloučených lidí, ehm, nebo se to týká také násilí na ženách a tak dále. A já si myslím, že eh, toto jsou prostě data, která by se mohla v budoucnu projevit v těch zprávách. Ano, děkuji vám. Děkuji vám za velmi efektivní proslov a nyní pan Eamon McAuda z, lid z Irské eh, komise pro lidská práva. Já eh, se pokusím být stejně efektivní jako můj předřečník. Je to druhá příležitost, kdy národní instituce jsou pozvány sem do Evropského parlamentu Já eh, tady v následujících pěti až sedmi minutách chci eh, probrat nějakých, myslím, sedm věcí. Eh, chci říci, co to jsou naše agentury. Dále tady máme Evropskou skupinu národních institucí pro lidská práva, čili opět bych to chtěl vysvětlit Eh, já jsem byl předsedou této organizace ještě před čtyři měsíce, nyní to přezali Skotové. Dále eh, význam charty pro, prá, pro práci evropských národních eh, organizací pro lidská práva a druhá věc, tedy čtvrtá věc, doporučení v oblasti lidských práv. Tak k našim funkcím v členských zemích patří legislativní revize, výzkum, politiky, eh, právní pomoc, stížnosti a tak dále. Čili tam skutečně eh, skládáme se s mnoha různých aktérů, eh, sledujeme právní základy a tak dále. Čili ten náš mandát je velice široký a jsme tedy nezávislí na vládě my, jsme, my asi vyplněme eh, takovou nějakou mezeru mezi eh, státem a eh, nevládními organizacemi s tím, že tady jsme nezávislí, ale dostáváme peníze od státu. My máme celkem 36 národních členů, z toho 22 je plně nezávislých. V rámci EU ty eh, národní instituty můžou jim národní komise, národní ombudsman a podobně. Ovšem eh, klíčová je nezávislost a splnění pařížských principů. Eh, v Evropě mají tyto orgány různé mandáty, ale v podstatě musí být schopny vyjadřovat se k návrhům zákonu. To je naše klíčová role. To je a první věc vlastně. Pokud se týče Evropské skupiny eh, institucí pro lidská práva, tak to je původní seskupení a eh, my eh, jsme v pravidelném styku se OSN, Radou Evropy a nyní v rostoucí míře s EU a jejími institucemi. A jako příklad práce, kterou odvádíme, my jsme se zabývali velice úzce eh, legislativou imigrantů, osob eh, různé sexuální eh, orientace, pašování lidí, obchodování s lidmi a tak dále. Pokud se týče charty a jejího významu pro práva občanů v Evropě, já si myslím, že ten význam je momentálně omezený a to tím proto, že eh, dosud eh, rozsah této charty není zcela chápan v českých zemích. Také řada práv, která jsou zde seskupena, jsou řešena také domácí legislativou, takže možná z tohoto důvodu ta charta není až tak důležitá, jak by být měla. Konkrétní práce, eh, kterou odvádějí třeba Eh, instituce, já nevím, organizace, jak pro, pracují pro vězně nebo pro děti a tak dále, tak to také ještě není zcela usazené a jak eh, říkali také už přeřečníci, interpretace této charty eh, není hotová a čeká se na ní. Třeba v případě Zembráno o imigraci a dalších důležitých případech. Já si myslím, že časem zde charta nabude na váze. Evropská skupina, a pokud se týče doporučení v této oblasti, eh, podporuje sdílení informací mezi eh, institucemi a dalšími organizacemi. Dále chceme uvádět více tuto chartu ve známost a o tom jsme vlastně hovořili dneska. Dále chceme pomáhat více eh, v technických aspektech a samozřejmě eh, takováto pozvání jako dnes eh, třeba ze strany Evropského parlamentu, to je velice důležité, důležité pro upevňování povědomí o těchto záležitostech. To skutečně hodně napomáhá situaci. Eh, jsou zde ještě i další doporučení, já je zde nebudu celá eh, probírat. Ale co je třeba důležité, eh, naše priority je, jsou prohlubovat interakci s EU, působit jako pozorovatelé při přístupových vyjednáváních ECHR e a chceme tedy provádět jakési, jakási zhrnutí eh, zhodnocení situace. Další žádoucí interakce je <clears throat> sledování eh, konvence o lidských právech eh, osob znevýhodněných. A další, třetí priorita pro nás by byla a my jsme dříve byli předsedali, čili to je naše Eh, priorita z té doby. Eh, to je legislativní, eh, legislativní přeskum pokud možno v časných stádiích přípravy této legislativy. No a za čtvrté a za poslední Eh, to, je, to jsou tedy intervence Evropského soudu pro lidská práva po ratifikaci samozřejmě smlouvy. Čili já si myslím, že stručně by to mohlo stačit, abych nezabíral čas. Děkuji mnohokrát, eh, pane McAudo. Velmi si cením vašeho vystoupení. Nyní bych poprosila paní Iode Sunderlandovou, eh, výzkumnice v oblasti eh, situace v západní Evropě v Human Rights Watch. Děkuji, paní předsedkyně. Obávám se, že konverzace vrátím eh, k polemickému tónu a naváži na některá slova, která zazněla v prvním bloku diskuse. Jak všichni víme, Zažili jsme chvíli optimismu, opravdového optimismu s Lisabonskou smlouvou a listinou základních práv a vytvořením také postu eh, komisaře pro základní práva v rámci Evropské komise. A eh, tento optimismus se dále posílil, když jsme slyšeli, jak eh, komisařka Redenková hovoří o své politice nulové tolerance vůči členským státům, které by listinu porušovaly. Bohužel realita poněkud zmírnila náš optimismus První výroční zpráva komise o právech v rámci EU eh, se brání, eh, vyhýbá kritice členských států a zdůrazňuje, eh, jak už tady zaznělo, zdůrazňuje spíše omezení než příslib daný chartou listinou tedy. Komisařka v době vydání výroční zprávy hovořila o tom, že charta je spíše jakýmsi kompasem a vodítkem než nějakou holík trestání a e, také e, situace e, s Romy z východní Evropy, východní Evropě je dokladem našeho znepokojení. Komisařka v roce 2010 po velmi mediálně, mediálně mediatizované tady kampani ohledně vyhošování Romů z Francie Komisař Karinková tedy zareagovala velmi razantně na, eh, na interní oběžník eh, z 5. srpna, oběžník ministerstva vnitra francouzského, eh, který zakotoval systematické kroky proti nelegálním, nelegálním tábořištím a s tím, že pokud půjde o Romy, mají to okamžité vyhoštění cizinců s nelegálním pobytem v zemi. Vyhošťování Romů z Francie eh, bez eh, zaručení základních práv eh, nezačalo až v roce 2010. Ochránce lidských práv se obrátili na komise v této věci již v roce 2008. Pokud víme, žádné následné kroky nebyly učiněny. V roce 2010 byla novinkou pouze velká viditelnost té kampaně a politická retorika, která se s ní pojila. To bylo opravdu znepokojivé. Tentokrát v roce 2010 už komise zareagovala, jak jsem zmínila, a pohrozila Francii infrakčním řízením, řízením pro porušení předpisů a požádala o vysvětlení, zda, eh, zda její kroky byly slučitelné eh, se směrnicí o volném pohybu. Eh, Francie odpověděla, že korektně transponovala směrnici, byly, byl změněn návrh zákona o přistěhovalectví, eh, který procházel parlamentem. Eh, ty změny byly přijaty a zákon byl přijat eh, v červnu tohoto roku 2011. Navzdory zásadním chybám v této legislativě, ke kterým se chvíli vrátím, a k dokladům toho, že pokračuje přetrvává diskriminace vůči Romům ze strany francouzských orgánů, Evropská komise 25. srpna tohoto roku vydala sdělení kde říká, že je spokojená s kroky, které podnikla francouzská vláda. Human Rights Watch neměla přístup k detailní analýze komise daného francouzského zákona, pokud tato eh, analýza existuje, když jsme o ně to požádali, nebyla nám zastupněna. Eh, pokud, když jsme se tázali, zda je analýza širší než prohlášení protisky, bylo nám řečeno, že jsme o nic nepřišli. Human Rights Watch nezdílí hodnocení komise, že uh, otázka lidských práv byla řešena ať již legislativně či v praxi. Ve svých poznámkách mám celou řadu eh, podrobností k tomu francouzskému zákonu, ale abych eh, nemrhala celým časem a vaší pozorností, eh, přeskočím detaily a řeknu, že nás velmi znepokojovala některá ustanovení tohoto zákona, která se zdála zacelovat na Romy, usnadňovat jejich vyhoštění ze země, což se pojí s vysokou, s, s mnoha tady politickými prohlášeními ohledně toho zákona, která, která se spojovala se situací eh, romunských a bulharských Romů eh, v táborech, v tábořištích, eh, s tím, že bylo jasné, že ta ustanovení mají být aplikována proti romským občanům jiných členských států EU. I nadále jsme znepokojeni ohledně provádění eh, zákona, ohledně eh, neprovádění individuálního vyhodnocení eh, situace předtím, než je danému jednotlivci nařízeno opustit zemi a přetrváme i naše znepokojení ohledně diskriminaci vůči Romům, ohledně toho, že jsou Romové cílovou skupinou pro vyhošťování. Kroky komise v reakci na postup Francie, situaci ve Francii, se potom stojí také eh, po boku reakce komise, pokud o situaci v Maďarsku, mediální zákon, to tady bylo zmiňováno, a také situaci v Řecku. Eh, reakce komise na krize v těchto zemích také poukazuje na neochotu eh, skutečně používat všechny nástroje pro vynucování prosazování legislativy. Musím říct, že parlament se zaslouží pochvalu za to, že reagoval rychle na Maďarsko a tlačil na Maďarsko, aby změnilo svůj tak kritizovaný mediální zákon. komisařka pro média eh, hrozila infrakčním řízením, pokud nebudou změněna některá ustanovení, ale změny, které byly provedeny eh, v reakci na tento tlak v březnu, nakonec vedly k těm největším problémům, včetně eh, vágních a širokých omezení zpravodajství v novinách, uvalování vysokých pokut a zasahování ze strany státních orgánů. Takže místo toho, aby eh, komise eh, se nějak vložila do samotného koncipování zákona, řekla, že bude pouze monitorovat jeho uplatňování, eh, parlament poté v březnu přijal nové usnesení s tím, že Maďarsko nezašlo dostatečně daleko. Také vzhledem eh, k obrovské eh, migrační azylové krizi v Řecku eh, komise vyvíjela tlak, ale nedotáhla to do konce. Iniciovala řízení proti Řecku kvůli jeho nefunkčnímu azylovému systému, včetně zneužívání abusivních podmínek vazby, zadržování. Komise ovšem se nevěnovala těmto případům důsledně, navzdory tomu, že pokračovalo, pokračovalo porušování předpisů a zaměřila se pouze na technickou pomoc. Eh, mohlo by to izolované případy, ale nám se zdá, že zde jde o určitý, eh, určitý vzorec chování, kdy komise skutečně nevyužívá všechny nástroje, které má k dispozici a to stojí v kontrastu k jiným oblastem eh, evropské legislativy, například no, právo hospodářské soutěže a podobně, kde komise opakovaně nutila členské státy k odpovědnosti a dokonce je hnala před soudní dvůr. Jak už jsem řekla, paní komisařka sice vyhlásila politiku nulové tolerance, ale eh, je třeba ji teprve uvést v praxi a skutečně eh, prokázat, eh, že je komise takto připravena postupovat vůči členským státům, včetně řízení pro porušení předpisů. Porušování základních práv musí patřit ke klíčovým funkcím komise, monitorování těchto situací pokud dojde k nějaké eh, výrazně znepokojivé situaci eh, v členském státě, eh, komise musí postupovat jako proaktivně, a to i u té francouzské situace. Jak jsem říkala, komise mohla poskytnout konkrétní konkrétní a doporučení v legislativním procesu a vyjádřit se k navrhovaným opatřením ohledně vyhošťování občanů členských států EU ze země, dokud to, dokud to ještě nebylo definitivně přijato váš výbor a orgány občan, organizace občanské společnosti e, přitom vyjadřovaly vážné znepokojení ohledně e, těch návrhů. Já se e, zaměřuji na komisi, která je strážkyní smluv, ale samozřejmě také rada a parlament musí sehrávat klíčovou roli. Domníváme se, že rada by měla posílit pracovní skupinu pro základní práva, práva občanů a, a volný pohyb osob, FREMP, aby se tato skupina stala důvěryhodným efektivním fórem pro analýzu eh, situace a případného porušování předpisů v jednotlivých členských státech. Eh, existuje také eh, protěžek této skupiny Kohor pro projednávání politiky lidských práv v oblasti vnějších vztahů. Výbor Kohom, či pracovní skupina Kohom, má široký mandát pro projednávání konkrétních situací v konkrétních zemích porušování lidských práv eh, v jednotlivých konkrétních zemích. Domníváme se, že by bylo velmi užitečné, kdyby FREM, pracovní skupina FREM mohla být posílena a byla zaštítěna jednoznačným mandátem, tak aby se stala fórem pro analýzu eh, situací, konkrétních situací v jednotlivých eh, členských státech EU. Parlament, který se ujal vedoucí úlohy a vyvíjel tlak na komisi, na komisařku pro základní práva by měl eh, znásobit své úsilí tak, aby architektura Evropské unie zaručila skutečně ochranu eh, občanům v členských státech, což eh, znamená také tlak na radu a členské státy, aby posílili právě pracovní skupinu FREMP a také, aby parlament apeloval na komise, aby plnila svoji roli strážkyně smluv. Dalším doporučením by bylo, aby parlament podpořil vytvoření Eh, nějakého jednoletého, to je výročního institucionalizovaného fóra eh, v rámci EU. To znamená, že například eh, toto slyšení by bylo příkladem takového počinu, ale zakotvit to institucionálně a zajistit účast všech členských států a komise a sekretariátu rady a také jsme mezinárodních, regionálních a nevládních organizací a expertů. Mělo by to být fórum na vysoké úrovni, které by se mělo zacílit na závěry a strategie. Podobné každoroční fórum existuje pro oblast lidských práv eh, v oblasti zahraniční politiky EU a my se domníváme, že by bylo velkým přínosem k architektuře ochrany lidských práv, kdybychom eh, eh, prostřednictvím podobného fóra sledovali situaci v EU a situaci v jednotlivých členských státech EU. Děkuji. Uh, I will ask, uh our members. Já bych nyní požádal, eh, tedy zeptám se poslanců, kdo by si přál promluvit. A pokud eh, se nikdo nehlásí, tak můžeme okamžitě přejít eh, ke třetímu panelu. Já tedy děkuji našim účastníkům za jejich vstupy. Děkujeme jim, že přijeli do Bruselu a prosil bych, prosila bych eh, panelisty třetí části, aby nastoupili. A eh, jako první začne pan Hastings. Thank you. Can I go to the toilet? Yeah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 Stingse, který je častým hostem v Libe a je Evro, eh, mm, tedy dozírá v Evropské unii na ochranu dat. Čili zeptám se ho na eh, chartu a jak to souvisí s jeho prací. Děkuji vám, paní Gal. Eh, chtěl bych především poděkovat výboru Libe za pozvání na toto slyšení Eh, samozřejmě jde o velmi důležité téma a bychom si na ně měli udělat čas v podobě posouzení a diskuse implementace charty a toho, jak může či měla by lépe ovlivňovat občany. A proto tedy jsem se rozhodl, že jste také budu dva roky od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost mohu konstatovat, že v oblasti mé kompetence, to znamená soukromí a ochrana dat, eh, závazný právní charakter charty se osvědčil. Než to vysvětlím, eh, já bych jenom eh, rekapituloval, jakým způsobem Lisabonská smlouva a charta, které jsou obě závazné, změnily právní architekturu ochrany dat v Evropě. Jedna z novinek, o které se hodně eh, hovořilo v prosinci 2000 jako, politickém, eh, jako politický dokument, bylo eh, zavedení samostatného autonomního práva na tedy mm, ochranu dat. Byly tady formulovány určité principy, ochrany dat a stávají se součástí primárního práva. Data musí být eh, zpracovávána spravedlivě a pro konkrétní účely. Eh, dále musí být poskytnut obsah, eh, pardon, souhlas osoby, které se týkají. Dále je zde právo na přístup pro osoby, které se týkají, a právo na úpravu. A dále Eh, je zde nezávislá kontrola plnění těchto principů. Jak konstatoval Soudní dvůr v případě proti Německu, existence eh, nezávislých dozorových orgánů je zásadním komponentou ochrany dat. Eh, Se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost právo na ochranu dat bylo jasně stvrzeno ale Lisabonská smlouva eh, jde dál. Právo na ochranu dat se nachází také eh, v Lisabonské smlouvě článku 16. Tam je to konstatováno jako, jako právo na ochranu data. Je to vlastně vytvoření samostatného právního základu. A to je příklad eh, oblasti, kde má Eh, Evropská unie plné kompetence, není tady žádný problém, článek 51. Eh, tato duplikace zdůrazňuje význam problematiky. Lisabonská smlouva hodně posunula eh, vývoj evropské kultury ochrany dat. Je to důležité v, s rozvojem informační techniky a tak dále. E, osobní data se dnes nacházejí všude a v podstatě pro ně neplatí hranice. Komise, jak víte, v současné době pracuje na revizi pravidel pro ochranu dat a jde o to, aby ta data byla e, souvislejší, prakticky efektivnější a možná méně obtížná a chceme samozřejmě udržet nebo možná i posílit ochranu evropských občanů. V rámci revize se jasně stanoví některé parametry podle článku 8 charty. Komise by například měla využít současnou revizi k tomu, aby byla lépe zajištěné fungování eh, dohledových orgánů v členských zemích a na úrovni EU, aby jejich práce byla efektivní a naprosto nezávislá. Lisabonská smlouva změnila zásadní architekturu ochrany dat v EU a vedla k procesu revize stávajících pravidel. Výsledkem této revize eh, bude dlouhodobější. Co tedy můžeme říct o implementaci charty v posledních dvou let? Došlo v této oblasti k jakýmkoliv praktickým efektům? Já si myslím, že v oblasti ochrany dat určitě ano. Eh, uvedu vám dva příklady z posledních dvou let. Jednak je to rozhodnutí eh, soudního dvora v případě Šeke, to bylo v listopadu 2010 a dále sdělení komise ke strategii efektivní implementace charty eh, z října. 2010, tedy měsíc předtím. V případě Šeke eh, soud odpověděl na otázku, zda evropská legislativa, která vyžaduje publikaci eh, men příjemců eh, zemědělských dotací, jestli je to v souladu s právem na soukromí dle EU charty. Soud Eh, rozhodl, a platí to i mimo oblast eh, ochrany dát, eh, rozhodl tedy, že šlo o porušení práva na soukromí a poněvadž tady jde o určité sledování veřejného zájmu a soud prostě řekl, že přijaté opatření je nepřiměřené, poněvadž nebylo, že to nebylo nutné a legislátor měl uvažovat o jiném opatření, které by tolik nevnikalo do soukromí. Čili došlo zde jasně k porušení základních práv. Každý orgán by měl ve svém posouzení dopadu zvážit méně intruzivní Eh, metody, méně intruzivní přístupy. Jinými slovy, eh, zveřejnění jmen těchto farmářů sice nebylo zcela vyloučeno, ale trvalo se na tom, že je třeba k věci přistupovat uvážlivěji. Tento případ o reflexu pro základní eh, práva se projevil ve strategii pro efektivní implementaci eh, charty. Eh, ta charta ta v podstatě by měla fungovat eh, trošku jako kompas, ne jako hůl, ale kompas. Ambice komise je, že by se mělo jít ještě dál, než je jenom ten test přiměřenosti. Komise také ve sdělení zdůrazňuje, že je možno ex post vyhodnocovat stávající legislativu. A my se domníváme, že tato, to hodnocení ex post je mimořádně důležité, a to zejména v oblasti soukromí a ochrany dat, to znamená tam, kde se eh, legislativa, hm, legislativa zejména po 11. září začala být velmi intruzivní. Eh, také například přeshraniční výměna dat. Eh, tu je třeba vyhodnocovat také pravidelně a my to zdůrazňujeme opakovaně. My také trváme na tom, že je třeba sledovat a podávat zprávy o účinnosti těchto nástrojů. Jestliže některý nástroj funguje už po několik let, mělo by být možno posoudit, zda to či ono opatření skutečně je efektivní a zda skutečně eh, představuje nezbytné a účinné opatření. A toto je důležitý prvek celkové architektury. Eh, současné eh, vyhodnocení směrnice o uchovávání dat, tak to je takový hodný příklad právě toho, o čem mluvím. To znamená, že tady se sledují ambice komise, a pokoušíme se Eh, vyhodnotit kvalitativně i kvantitativně data, tak abychom zjistili, nakolik je efektivní současný nástroj. Není to snadné, protože členské země eh, nejsou příliš střícné eh, v poskytování příslušných údajů. Ale já jsem rád, že aspoň tedy k něčemu takovému dochází. Je to pro nás velkým poučením. My se domníváme, že toto vyhodnocení bude standardem laťkou pro vyhodnocení dalších instrumentů, které stanoví, které se tedy vyjadřují k ochraně soukromí. Případ Šeke tedy ukázal, že charta třeba v této oblasti v posledních dvou letech eh, měla konkrétní výsledky, takže v současné době se jména zemědělců nezveřejňují, tedy osob osoby se nezraňují a to je přímý důsledek a možná ehm, nepřímější výsledek je tady to, že legislátor je povinen zvážit jiné a méně intruzivní opatření a nástroje. Eh, pokračující eh, revize právního rámce, která byla uvedena v pohyb právě chartou, bude mít eh, v blízké budoucnosti závažný dopad. Jakožto eh, dozor pro ochranu dat. My budeme nadále sledovat eh, oblast naší kompetence, to znamená každodenní práci evropských institucí a jejich legislativní práce. Skutečně, abychom se řídili tímto kompasem základních práv, kterým je charta. My tedy doufáme, že se nám podaří eh, v příštích zajímavých letech Eh, přispět k efektivnímu implementování této charty. And I immediately, uh... Děkuji. A hned dám slovo panu Pěrovi Bosánovi, řediteli sociální platformy. Eh, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vzhledem k tomu, že jde o poslední panel a není vždy snadné udržet pozornost, rád bych se s vámi bych se s vámi vyměnil názory na to, jakým způsobem bychom mohli eh, zaručit eh, efektivnost eh, této listiny. A zejména bych se dotkl tématu tzv. neviditelných občanů listiny. Dovolte, abych nejprve představil sociální platformu. Jsme sítí 45 nevládních organizací v EU, které se věnují problematice sociálních práv a začlenění. Rád bych eh, hovořil o nutném předpokladu pro přístup a pro eh, přístup k základním právům a pro jejich prosazování. Eh, dovolte, abych vás obeznámil se čtyřmi překážkami v uplatňování práv podle listiny. Jednak to je chudoba, extrémní chudoba, druhou překážkou je postižení, třetí překážkou diskriminace a čtvrtou obstrukce ze strany členských států při provádění listiny čím dodržování. Ovšem nejde pouze o výčet problémů, rád bych se sami také podělil o to, do jaké míry, jakým způsobem EU a zejména parlament mohou řešit otázku přístupu k základním právům. Rád bych eh, vyzdvihl propojenost eh, evropské politiky s listinou. Otázka, kterou bych rád nastolil, je rozlišení mezi listinou a cílem či cíly listiny a listinou jakožto nástrojem, eh, protože všichni eh, věříme, že si přejeme implementaci základních práv, ale otázkou zda je nutné eh, postupovat přes listinu anebo přes jiné evropské politiky, které listinu podporují. Začnu tématem extrémní chudoby. Nechci tady cokoliv kázat, protože všichni v této místnosti vědí, jaké jsou dopady současné hospodářské krize. V roce 1988 měli 18 milionů lidí v chudobě a z toho, co vidíme každý den v televizi, toto číslo vzrůstá. To je první věc, to je realita našeho života. A druhá věc je ta, že někdy, když žijeme zde v Bruselu, máme také příklady členských států, někdy můžeme využít i příkladu z historie. Rád bych zmínil například hnutí za občanská práva v USA. A vůdce tohoto hnutí Martina Luthera, který v roce 67 řekl, po 13 letech boje za občanská práva, základní práva, řekl, kdybych se do toho měl pustit znovu, začal bych u chudoby. Proč? Protože jakmile upadnete do chudoby, eh, hovoříme vždy o pasti chudoby, ale můžeme hovořit také o právní pasti. Dávám dva příklady. První příklad je z Belgie. Jakmile eh, se ocnete v chudobě, a to se může stát komukoli z nás, eh, když člověk přijde o dům, přijde o, o e, prů, občanský průkaz, o povolení k pobytu. E, pokud nemá e, takovýto průkaz, nemůže se zaregistrovat k volbám, přijde o sociální dávky a tak dále. To znamená, je zbaven veškerých těchto práv podle listiny. Další příklad, a myslím, že to je i vedeno na webových stránkách parlamentu, to je příklad z Dánska. V prosinci 2010 policie šla do azylového domu pro, pro bezdomovce a zadržela všechny, kdo neměli dánské občanství. E, na, e, s odůvodněním, že nejsou finančně soběstační. E, článek 3 ovšem hovoří o nediskriminaci z hlediska národnosti či státního občanství. A dále je otázka sociálního statutu, čili tě, proti těmto lidem bylo diskriminováno ne kvůli státní příslušnosti, ale kvůli sociálnímu statutu. Eh, kvůli jejich chudobě. Eh, Equinet, eh, což je evropská síť orgánů úřadu pro rovnost, poukazuje na to, že vzrůstá riziko chudoby a zhoršení přístupu k základním právům. A také řídící rada agentury pro základní práva navrhuje sociální práva a, připod, a přístup k sociálním právům, základním právům v této oblasti, jakožto samostatný předmět, eh, samostatné studie. Co může učinit parlament Evropská unie? Článek 21, diskriminace ze sociálních eh, důvodů, ale také je zde článek 9 smlouvy, který stanoví, že při definování a provádění politik a kroků musí Evropská unie zohledně také požadavky související s vysokou mírou zaměnosti zaručit eh, sociální soudržnost, bojovat proti sociálnímu vyloučení. Eh, to je bod jedna. Bod dva. Evropská politika, strategie EU 2020. Eh, jsou zde cíle týkající se sociálního zřešení. Je to chudoba, vzdělávání a zaměstnanost. Cíle v těchto oblastech, v těchto třech oblastech tedy jsou relevantní. To znamená, že parlament, komise a rada mohou využít, eh, aby pomohli lidem z chudoby, aby jim pomohli eh, k jejich základním právům, eh, mohou tedy pracovat s těmito nástroji. A teď jde o to, jaké potřebujeme mechanismy pro to, aby lidé, kteří žijí v, základních, kteří žijí v chudobě či extrémní chudobě, mohli uplatňovat svá základní práva. Tím se dostávám k druhé překážce v přístupu, kterým je postižení. Článek 26 listiny hovoří o nutnosti integrace, ale po celá léta toto nebylo efektivně eh, řešeno a pojímáno. Co může učinit parlament a EU? Za prvé, můžete požádat radu, aby přijela článek 19 horizontální směrnici o nediskriminaci v přístupu ke zboží a službám. Dále můžete podpořit iniciativu komisy pro příští rok eh, pro tedy akt o přístupu A dále se chci dotknout umluvy eh, OSN o právech osob s postižením. Proč? Dotknu se těch předchozích překážek. Tato umluva OSN, která byla ratifikována členskými státy EU, stanoví, co nedeklaruje žádná, nezakládá žádná nová práva pro osoby s postižením, ale navrhuje právní mechanismy tak, aby tyto osoby mohly se těšit stejným právům jako kdokoliv jiný v EU. A tady Eh, bych to rád navázal opět k tomu, k té první překážce chudoby. Já si totiž domnívám, že parlament, i komise, i rada mohou zahájit práce na právním mechanismu, tak, aby lidé žijící v chudobě měli přístup k základním právům. To je zcela ve vašich možnostech a kompetencích. Třetí překážka, která bych se rád dotkla, je diskriminace, což je článek 21 listiny základních práv. Tady Existují různé problémy, opět bych se vrátil k hnutí za občanská práva v USA. Toto hnutí vždy eh, tvrdilo, že základní práva eh, to není eh, záležitost legislativy nebo vzdělávání, je to záležitost obého. Pokud chceme proměnit mentalitu v Evropské unii, musíme pracovat, musíme působit prostřednictvím legislativy, ale také musíme působit prostřednictvím školského systému. A pokud vidíme situaci v některých členských státech, například Irsku, kde, kde žáci a žáky, kteří jsou lesbičky či homosexuálové, jsou předmětem šikany ve školách, jak můžete očekávat, že eh, tito eh, dospělí, které, budoucí dospělí, které škola vychovává, se budou eh, chovat v souladu s listinou základních práv? Čili toto je relevantní téma v souvislosti s nediskriminací. Já bych rád nanesl jedno téma k úvaze pro parlament, což je státní příslušnost. Zejména mám na mysli příslušníky třetích zemí, pokud si vzpomeneme na starověké Řecko, lidé z jiného města, ne, z jiného města byli považováni za cizince. Já myslím, že eh, od té doby už jsme urazili velký kus cesty. Eh, otroci eh, kdysi v USA nebyli považováni za lidské bytosti. Pokud uvážíme, že afroameričané až do roku 64 neměli volební právo, nebo že ženy po tak dlouhá léta v EU neměli volební právo, kdy konečně učiníme ten krok tak, aby e, příslušníci třetích států, e, ať již z dokumenty či bez nich, měli možnost se těšit svým základním právům v EU. E, já si myslím, že třeba podniknout tento zásadní krok, provést to naraz, tak aby šlo o základní práva pro všechny osoby, nikoli pouze pro občany v EU. A čtvrtá překážka, kterou shledáváme, to jsou obstrukce a překážky ze strany členských států. E, tady jde o přímou proveditelnost, uplatnitelnost listiny. Dám příklad ze země, e, již jsme většina z nás rezidenty, jde o Belgii. Vezmeme-li problematiku chudoby a přístupu k právům, e, předpokládám, že parlament a komisára odvezli svoji práci tím, že zveřejnili eh, listinu, ale my chceme, aby ta práva byla skutečně efektivně uplatnitelná. Eh, pokud členská země řekne, že abyste měli přístup k systému sociálního zabezpečení eh, či k sociálním dávkám, musíte mít, musíte mít nějaký průkaz o pobytu, Eh, pak ten parlament vydal usnesení a řekl, že belgický postup je pochybený, ale pak vznikne něco jiného. Třeba řeknou, že musíte být eh, mít zrzavé vlasy, abyste měli nárok na sociální dávky, nebo prostě se myslí nějaký jiný eh, jiný důvod, jinou podmínku. Je třeba to nastavit tak, aby listina byla nadřazená co, čemukoliv, co mohou přijmout členské státy interně, tak aby lidé nemuseli čekat. A další příklad, opět z Belgie. Eh, příklad žadatelů o azyl. Nevím, zda jste dnes poslouchali ráno rádio, ale vede se spor mezi agenturou, eh, která se věnuje otázce azylu, eh, a místními úřady. Co říká federální stát? Nechá to na jedna strana, obě strany tady říkají, že to nemohou zvládnout ten úkol, protože proto nemají dostatečné finanční zdroje. Nicméně tito lidé jsou na území Belgie, Platí pro ně práva, eh, eh, která zakládá listina a měli by mít možnost eh, tato práva uplatňovat bez ohledu na to, který orgán je příslušný, jaké má zdroje. Dále si myslím, že bychom se měli snažit zjistit, určit, jak zajistit doplňkovost, vzájemnou doplňkovost evropských politik a listiny. Agentura pro, lidské, pro základní práva říká, že by měl že si by se měla jednoznačně e, rozlišit pole kompetence Dublinské agentury a Vídeňské. Ale proč to neformulovat jako partnerství? Proč by Eurofan a EFRA neměli vypracovat společnou zprávu e, o tom, jak zaručit i lidem, které, kteří se ocitli v chudobě, přístup k jejich základním právům. Děkuji mnohokrát. Uh, Děkuji a nyní ještě paní Tracy Kurt. Eh, zástupce, eh, Madame Tracy je zástupce otevřené společnosti. My eh, se zabýváme organizací, tedy jakési reformy v oblasti lidských práv. A my jsme velice rádi, že jsme zde pozváni a my se snažíme tady zajistit lepší implementaci a respektování charty. Moje organizace eh, se snaží řešit eh, příklady ve veřejném eh, zájmu na národní a mezinárodní úrovni. A já mám zde dnes dva případy. A je to ochrana romských práv v oblasti vzdělávání a ubytování. My jsme v České republice se věnoval jednomu případu, a sice eh, odkazování romských eh, žáků do zvláštních škol či speciálních škol. A v Itálii jsme se zastávali Romů, kteří byli vylučováni ze země, vyhošťováni ze země. Já musím říci, že eh, Evropská unie to je symbol rovnosti, inkluze, eh, respektu a tak dále. A tyto hodnoty jsou ohroženy. Ohroženy po celé Evropě a parlament by se tím měl zabývat. Eh, s tím, jak se xenofobie eh, rozšiřuje v skrizí, dá se říci, že se stává veřejné mínění vůči Romům čím dál tím méně přátelským. V této době tady my vyzýváme Evropský parlament, aby jasně si přihlásil ke svému odhodlání eh, k eh, boje za práva, boji za práva diskriminovaných. My, jakožto advokáti, eh, známe velice dobře, že charta, která je nástrojem justičním, a slibuje revoluci eh, v této oblasti, tak, eh, že má ve skutečnosti své omezení. Eh, Charta si vyžaduje jiné formy podpory, zejména tady v tom, aby se zajišťovalo to, že lidská práva, základní práva skutečně budou, skutečně budou dodržována, prosazována. Teď ten případ z České republiky. V roce 1999 náš výkonný ředitel eh, šel do, před soud pro lidská práva jménem 18 eh, dětí romských. A ukázalo se, že pravděpodobnost umístění eh, Romů do zvláštních škol je mnohokrát pravděpodobnější než u jiných vrstev obyvatelstva Eh, to znamená, že oni potom dostávají velice eh, tedy horší vzdělávání a to potom omezuje jejich šance v dalším životě. Eh, Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že skutečně jde o diskriminaci na základě etnického původu a byl potvrzena jejich práva na vzdělávání a na nediskriminaci. Eh, Česká republika byla nucena vyplatit kompenzace jednotlivým žalujícím, ale také eh, musela zavést eh, opatření, která zajistí nediskriminaci v příští budoucnosti. Musíme říci, že Česká republika hodně tady zapracovala a rovnost v přístupu vzdělávání už není pouhou pohádkou. E, I když tedy e, možná e, papírově se často tyto, tyto případy řeší, tak v praxi není až tak, až tak výrazné. My sice eh, máme opatření a máme nyní eh, zákony, které zakazují tuto eh, etnickou diskriminaci, ale neustále je tady nedostatek systematické podpory romských dětí. A také plány s tedy eh, investovat peníze z eh, evropských strukturálních fondů eh, do inkluzivního vzdělávání Romů mm, také nebyly zcela dopracovány. Čili ehm, my musíme naléhat na rychlou, rychlou změnu, protože každý rok, který uplyne marně, další a další dítě, děti vhání do slepé uličky. My skutečně musíme eh, konstatovat, že ten reálný eh, postup je poměrně pomalý. Máme zde mnoho orgánů na straně eh, OSN a další nadnárodní organizace a rovněž doufám, že také tento výbor připojí svůj hlas při volání proti diskriminaci tohoto druhu. Nyní k tomu italskému případu. A my víme, že výbor je tady eh, s námi eh, na eh, jedné lodě. Čili o co šlo? Došlo v Itálii k přijetí naléhavých úkolů, naléhavých zákonů proti nomádům, čili kočujícím obyvatelům a tím byly myšleny zejména Romové. Tady bylo možné Eh, podle těchto eh, zákonů eh, zasahovat do jejich táborů, vyloučit je z těchto táborů a tak dále. A byly porušována i práva nezletilců. V zásadě došlo k vytvoření databáze, které byly pouze romové a bylo to využíváno k rušení romských táborů. Eh, navzdory našim žádostem jsme nikdy nedostali informace o tom, eh, jaký přístup mají k těmto datům eh, Romové a zda mohou skutečně je i měnit. Individuální žádosti o vymazání z těchto seznamů bývají odmítány. Ehm, navzdory, navzdory kritice ještě po třech a půl letech tyto dekrety, tyto zákony neustále platí. Ehm, komisař Hamberg ehm, doporučil, aby Itálie začala přistupovat k tomuto problému jinak, aby se soustředila spíše na možnosti sociální inkluze a nediskriminace. My to samozřejmě podporujeme a mm, rádi bychom viděli takovýto posun také by bylo dobré, snažíme se tady přesvědčit Evropskou komisi, aby zahájila správní řízení se státy, kde dochází k takovémuto porušování práv. My eh, víme o třech eh, legislativních aktech, eh, které jsou porušovány těmito postupy a my ještě tento měsíc navrhneme komisi další správní řízení. Tyto dva příklady, Česká republika a Itálie, eh, to je vlastně porušování práv na vzdělání, na nediskriminace, na ochranu eh, rodinného života, na ochranu osobních údajů. Eh, tento výbor určitě má značnou politickou sílu k tomu, aby mohl zajistit realizaci této charty. Eh, my bychom si přáli, aby eh, Česká republika byla interpelována v této otázce a sice, aby, byl, eh, aby byla aktualizována data o počtech romských dětí v běžných a speciálních školách, dále o tom, jak se nakládají prostředky ze strukturálních fondů s jakou efektivitou. My také se budeme ptát Evropské komise, eh, jak se sleduje vynakládání prostředků ze strukturálních fondů na inkluzivní vzdělávání v České republice. U Itálie očekáváme, že komise vydá veřejné prohlášení, které podpoří naš, náš požadavek na eh, správní řízení s Itálií, s Itálií, tak, aby došlo ke zrušení příslušných dekretů a smazání databází osobních dat Romů. A dále budeme žádat, aby eh, byly naopak vypracovány inkluzivní a sociálně integrační programy. Kromě toho obecně doufáme, že tento výbor využije příležitosti, aby po desítkách let eh, eh, úsilí o romskou inkluzi, aby eh, se více zabýval tedy případy závažného porušování charty, poněvadž zde není naplňována Lisabonská smlouva. Thank you, Mrs. Gard. I'm Děkuji, paní Gert. Prosím, eh, máte slovo, paní kolegyně Gomešova. Já mám otázku na pana Hastingse. Vyslechla jsem vaši prezentaci. Zmiňoval jste, zmiňoval jste význam existence nezávislého nezávislých národních orgánů pro eh, ochranu údajů, což potvrdil ten eh, konkrétní případ, že? Ale co se stane například eh, v případě, kdy moje země Portugalsko má bilaterální dohodu o PNR, o jmených údajích cestujících, když takovou dohodu podepíše vláda mé země z USA, čímž vlastně se předjímá dohoda, která je teprve vyjednávána na úrovni EU, přitom existuje eh, vnitrostátní orgán pro ochranu údajů, který není vůbec konzultován před podpisem dohody a který vydá prohlášení eh, předtím, než ta dohoda jde do parlamentu k formální ratifikaci. A toto prohlášení jednoznačně upozorňuje na zásadní porušení listiny základních práv a také eh, naší ústavy. Taková je situace v Portugalsku. Ten vnitrostátní orgán existuje, vydal jednoznačné stanovisko a někteří poslanci mimochodem napříč politickým spektrem zde v Evropském parlamentu Carlos Coelho, pan Tavares a já také veřejně jsme varovali ohledně toho, jaká situace tím vznikne a přesto, přesto vznikla. Takže je možné něco učinit? Můžete vy, jakožto evropský orgán, podniknout nějaké kroky proti, eh, proti tom, této portugalské dohodě? Měla by se do toho vložit Evropská komise? Já zmiňuji tento případ, protože nemusí jít o jediný případ v Evropě. Děkuji. Děkuji, ano. Pane Astingsi, prosím. Pokud to je jediný dotaz, pak Eh, vás moje otázka, patrně, eh, moje odpověď, pardon, patrně zklame. Můj úřad eh, může zajišťovat dodržování předpisů, pokud dochází k jejich porušení na úrovni EU. Můžeme poskytovat poradenství zákonodárci ohledně nově přijímaných politik, včetně dohod o PNR se třetími zeměmi. A mohu s potěšením říci, že naše Eh, doporučení často bývají zapracována. Například eh, váš parlament eh, velmi často vychází z našich doporučení, což mě, což mě nesmírně těší. Rada tam to také postupuje správným směrem, i když je zde rozdíl. A zejména pokud je o PNR, TFTP a tak dále, jsou zde určité problémy. My jsme v celé řadě eh, případů dokonce intervenovali u soudního dvora a myslím, že také tam naše stanovisko eh, bylo zohledněno, země například eh, v tom případu proti Německu u nezávislých orgánů, ale pokud je o dění na vnitrostátní úrovni v národních parlamentech, to skutečně je mimo Eh, naši působnost. Teoreticky by komise mohla zahájit řízení pro porušení předpisů proti členskému státu. Já neznám eh, veškerá příslušná fakta u toho problému, který popisujete, ale pokud eh, jde o dohodu, která vlastně je která byla vypracována v radě a poté dána člen, parlamentům členským státům, členských států k ratifikaci, což byla praxe před Lisabonem, tak eh, to je problém, který Lisabonská smlouva vyřešila, ale to je vše, co mohu říci. My spolupracujeme eh, s vnitrostátními orgány pro ochranu údajů, včetně portugalského, velmi úzce a já vnímám jako součást svých povinností eh, snažit se o co možná největší konsistentnost, všude, kde je to možné. Pokud v tomto případě byla situace jiná, tak to můžeme vzít v potaz, na vědomí, ale více vám bohužel, bohužel říct se nemohu mimo mikrofon. A. It was on data, it was not... To se netýkalo PNR, šlo o e, přenosy údajů u podezření z trestné činnosti. E, v tom případě může jít o bilaterální dohodu mezi Portugalskem a třetí zemí, například USA, s tím, že e, Spojené státy poměrně aktivně uzavírají bilaterální dohody z nichž ne všechny jsou uspokojivé. Mám-li to říci mírně. Děkuji, pane Hastingsi. Nyní eh, eh, vracím slovo naší zpravodajce, paní Flašíkové Beňové, aby uzavřela tuto odpolední diskusi. Děkuji mnohokrát, Kinko. Dovolte, abych své závěry přednesla ve své mateřštině. Thank you very much for understanding. Mm, Chcem se poděkovat všem. Chtěla jsem poděkovat všem účastníkům všech tří panelů za dnešní vystoupení. Dělala jsem si poznámky asi na deset stránek. Kdybych teď měla se obracet ke každému individuálnímu přednášejícímu, strávili bychom další hodiny. Zde. Ale každopádně bych ráda oslovila čtyři témata, která se odrazila v projevech většiny panelistů. Možná začnu případem, který tady zmínila Ana Gomeš, a sice, že musíme být důslední sami k sobě, k tomu, co se děje u nás v členských státech a teprve potom bychom měli soudit to, co se děje mimo Evropskou unii. Z té přehršle podnětů a názorů, které tu zazněly a které se uh, budeme snažit zapracovat do naší závěrečné zprávy, bych chtěla v první řadě hovořit eh, o záležitosti, která zněla napříč všemi panely, a to je romská problematika. Já sama pocházím ze země, kde žije romská menšina v poměrně vysokém zastoupení. Já sama vím, s jakými problémy se potýká dnes nejenom romská menšina, ale také většina společnosti, když se otevírá toto téma a když existuje snaha toto téma řešit. Musím se zastat Evropského parlamentu a zejména kolegyň a kolegů z výboru LIBE. Já jsem v parlamentu již druhé volební období jako moje kolegyně Gál a sedm a půl let nejop opakovanější otázkou na adresu komise je otázka týkající se řešení romské problematiky z půdy parlamentu. A z půdy našeho výboru jsme využili veškeré dostupné možnosti a prostředky, které máme k dispozici pro to, aby komise začala v této situaci jednat, aby začala přistupovat vážně k této problematice a aby rozhodnutí komise měly také svou relevantnost, aby to nebyla pouze formální rozhodnutí, která mají možná nějakou formální vypovídající hodnotu, ale jde o to, aby tady byly pocititelné dopady v těch zemích, z níž například já pocházím. To jsou problémy těch zemů, zemí, které se stále ještě nazývají nové členské státy, když asi těžko se dá hovořit o nových členských zemích, když už je to tak dlouho, řekněme o zemích ve střední Evropě. Co se týče komise, máme tady vytvořen úřad komisařky pro lidská práva, máme akční plán komise, pan kolega z komise, který zde zastupoval paní komisařku Redingovou, už tu bohužel není. Byť to jsou pokroky, pořád to jsou jenom formální opatření. Nedojde-li k lepší spolupráci s národními orgány. Nemyslím jenom vlády, ale myslím regionální a lokální samosprávu, protože máme řadu dobrých příkladů, které by šly implementovat. Nedojde-li k lepší kontrole a flexibilitě fondů, které Evropská komise určuje na řešení romské problematiky, budeme velice často stále znovu klást otázky komisi, jak chce přistupovat k řešení romské problematiky. Komise může přijímat další a další akční plány, ale realita se bude stále zhoršovat. A tady bych ráda navázala na další bod, protože řešení romské problematiky na základě mých dlouholetých zkušeností nevnímám jako řešení problému romské menšiny, ale právě v kontextu extrémní chudoby vnímám řešení romské problematiky velice často jako potřebu řešení odstraňování extrémné chudoby, extrémní chudoby, která je zejména v našich zemích, které vstoupily do Evropské unie v roce 2004 a v roce 2007 velice častá. Podaří-li se nám tedy do naší zprávy zapracovat návrhy, které by do budoucna mohly efektivně Bojovat proti prohlubující se extrémní chudobě jistě bude velká část těchto návrhů mít pozitivní dopad i na řešení romské problematiky. A teď jen stručně zmíním další dva body. Sledujete-li práci Evropského parlamentu a práci našeho výboru, jistě víte velice dobře, že před námi stojí dvě těžká jednání, PNR a SWIFT. Přijeli jsme dohodu PNR s Austrálií na posledním zasedání Evropského parlamentu, ale to nebylo tak kontroverzní pro Evropský parlament, jako bude pravděpodobně dohoda PNR s USA. Na to bude zaměřena největší pozornost nejenom ze strany poslanců, ale i ze strany občanské společnosti. Za náš výbor musím říci, že se snažíme vyvinout veškerá opatření a v tomto ohledu jsme také vystupovali na plénu v Evropském parlamentu, že naší nejvyšší motivací bude zejména chránit základní práva a tudíž právo na ochranu osobních informací obyvatel členských zemí EU. A tady teď budu upřímná, Dohody s USA jsou nesmírně komplikované, protože představa USA o ochraně osobních práv e, není v kontextu s jejich představami o boji proti terorismu, protože tady jaksi na sebe narážejí dvě koncepce. Ta jedna to je boj proti terorismu s tím samozřejmě souhlasí všichni demokraticky smýšlející lidé, protože proti terorismu je třeba bojovat, ale na, druhý, na druhou stranu tady máme náš evropský pohled na ochranu osobních údajů a americký pohled a tyto pohledy se ne zcela slučují. Takže toto téma bude ještě pokračovat. A teď k poslednímu bodu. To je možná taková obecnější poznámka. Jak vidíte, a já jsem velmi ráda, sešli jsme se v širším fóru na tomto hearingu, abychom diskutovali nejenom o listině základních práv, ale abychom se sbírali názory, jak připravit roční zprávu o dodržování lidských práv. I u nás ve výboru již delší dobu běží diskuze k architektuře této zprávy. Znamená to tedy brát jednotlivé státy EU, anebo udělat takovou komplexnější zprávu se všeobecným náhledem o všeobecném dodržování základních práv. Na tom jsme se ještě nedohodli, to tady upřímně přiznávám, ale doufám, že kolegyně a kolegové budou mít pochopení pro přijetí takového řešení, které by mělo šance získat vaši důvěryhodnost jako Eh, občanských společností, ale nalézt si určitou odezvu eh, vůbec na veřejnosti, aby lidé získali pocit, že parlamentní výbor na ochranu lidských práv a občanských svobod je skutečně výbor, na nějž se mohou spolehnout, že bude jejich práva skutečně chránit. Ještě jednou vám velice děkuji. Doufám, že se nám podaří naší zprávu připravit co nejdřív. Věřím, že o ně budete mít zájem a budeme se snažit, abyste tento návrh zprávy měli k dispozici a budeme velice rádi, získáme-li k tomu i vaše stanoviska. Závěrem mi dovolte, abychom se všichni pokusili o to, zejména vy, zástupci občanské společnosti, vzhledem k připomínkám, které tady dnes zazněly a které zřejmě připojíte k návrhu zprávy, pojďme se snažit hledat maximum možného. Vy zdůrazníte maximum, já zdůrazním možného. Zkusme hledat ty styčné body, a nesoustřeďme se na to, co nás rozděluje, snažme se hledat to, co nás spojí. Děkuji vám nesmírně za vaši účast a přeji ještě krásný den. Thank you, Monika. Děkuji, Moniko. Velmi se těšíme na tvoji zprávu a na spolupráci na této zprávě. Děkuji všem panelistům, kteří se zúčastnili tohoto panelu a vůbec celé odpolední diskuse odpoledního slyšení. Děkuji všem, kdo nám bedlivě naslouchali. Děkuji sekretariátu za organizaci a také našim tlumočníkům. Tímto tuto schůzi uzavírám a přeji vám mnoho úspěchů a příjemný večer.